Dámy a pánové, pane Kaspary, pane Kazaku, prosím. Přestávka na oběd už je za námi, takže prosím, můžeme zahájit odpolední část našeho zasedání. Bod číslo 8 na pořadu jednání je činnost monitorovací skupiny. Tady bych vám sdělil několik informací o Jižním Kavkazu protože monitorovací, eh, jednání monitorovací skupiny proběhlo 22. ledna. Účastnili se, eh, zúčastnil se zástupce vedoucího DG pro eh, obchod, potom tam byl velvyslanec Arménské republiky a také velvyslanec Gruzie paní Andrikiene, která je stálou zpravodajkou, eh, s námi dnes není, protože je tuším v Santiago de Chile, pokud se nepletu, nicméně ona mi nechala eh, sdělení, ve kterém vám chce informovat o tom, eh, co se tam dělo. Takže chtěla by vás informovat o tom, že to bylo skutečně velice plodné zasedání včera všichni účastníci eh, nám potvrdili, že skutečně vyjednávání EU s eh, Arménií a eh, Gruzií, že probíhá velice dobře, pokud jde o dohody o volném obchodu a výhled na to, že se tyto dohody uzavřou ještě v roce 2013, je pozitivní a paní zpravodajka skutečně je spokojená s tím, že tyto země mají velice proevropský program. Pokud jde o Větnam, tak tam monitorovací skupina zasedala ve středu 15, 5. Pardon, prosince loňského roku. Účastnil se velvyslanec eh, Větnamské republiky při EU a také eh, paní König z generálního ředitelství pro obchod. Spravodajem eh, je Jan Zahradil, ten je tamhle, ano. Vidím vás. Takže teď dám slovo kolegovi Zahradilovi, který je stálým zpravodajem pro skupinu pro Větnam a potom můžeme tady případně uh, otevřít diskuzi s Větnamem. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Chci připomenout, že tato skupina byla založena i 2000, v roce 2011 v listopadu a A než jsme ještě zahájili činnost, tak eh, byla uzavřena jedna další dohoda, která byla uzavřena mezi EU a Větnam, Větnamem. Je to dohoda o partnerství a spolupráci. Ta byla eh, podepsána 27. června 2012. A dosud se konala dvě zasedání monitorovací skupiny. Naposledy to bylo 5.12., jak už jste, předsedo, řekl. Eh, měli jsme tam hlavního vyjednavače a také větnamského velvyslance, jak jste také již zmínil. Proběhlo tam také informace o prvním kole vyjednávání v Hanoji, které se konalo 8. a 10. Eh, Eh, prosince 2010 a ještě proběhly druhé kolo 22. až 25. ledna 2013, teda v tuto chvíli tedy probíhá druhé kolo těchto vyjednávání v Bruselu a ještě jednou se sejdeme v budoucnu, abychom vás tady poinformovali, abychom se vzájemně poinformovali o tomto druhém kole vyjednávání. Zatím se nestálo nic dramatického, zdá se, že existuje na obou stranách uh, Eh, dobrá vůle eh, k dalšímu vyjednávání, eh, k tomu, abychom projednali případné potenciální problémy. Doufám, že obě strany tady jsou velice otevřené k tomu, že se chtějí, chtějí tedy zaměřit jak na celní, tak necelní překážky. Hovořili jsme také o tom, jak zlepšit obchodní podnikatelské prostředí ve Větnamu, protože někdy úplně není jednoduché. Tam vylepšit správní a právní rámec a všechno ostatní. Takže uvidíme, jak to půjde dále v budoucnosti, uvidíme, eh, čeho se nám podaří dosáhnout, uvidíme, čeho se komise podaří dosáhnout do konce tohoto mandátu. Doufejme tady, že můžeme očekávat určitý pokrok v průběhu roku 2013 a já vás samozřejmě budu Eh, nadále informovat. To je vše z mé strany pro tuto chvíli a chtěl bych poděkovat těm, kteří se účastní všech parlamentních skupin. Eh, chtěl bych poděkovat všem, kteří se, zdůra, eh, kteří se zúčastnili obou našich zasedání, kteří tam pokládali velice důležité, zajímavé otázky. Všechno to bylo velice tedy v atmosféře dobré spolupráce a zatím mohu říct, že jsem velice spokojen s tím, jak to celé probíhá. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Jsem rád, že tyto skupiny, že se jim tady daří. Má někdo nějaké připomínky, otázky, doplňky? Zdá se, že ne. Já jsem si jistý, že komise tady si zaznamenala všechny tyto informace. Máte nějakou reakci ze strany komise? Ne. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a můžeme přejít k bodu číslo 9, tedy uh, současný stav probíhajících trojstranných jednání. Forej Křižov Josef let me start. Nejprve bych vás rád informoval, že první úvodní trialog eh, k omnibusu se konal 5. prosince uplynulého roku. Náš Spravodaj bohužel tady dnes není a proto bych vám chtěl říct, že jsem spolu s pravodajem k této věci, s stínovým, pardon, pravodajem, že další krok za naši stranu bude spočívat v tom, že dojde k interní výměně názorů, plus te, pak bude technická schůze, která se bude konat 26. dubna a další Trialog se má uskutečnit 5. třetí. Přičemž to jde velmi pomalu dopředu, ale doufáme, že to celou věc uzavřeme v době, která se předpokládá, je to hodně rozsáhlé. Pak jsou další dvě věci to je eh, cel, prosazování prostřednictvím cel eh, duševní, eh, od, duš, duševních práv, práv duševního vlastnictví. Máme tady Josela, Josela Ho, který je naším zpravodajem. Mm, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že jsem skutečně spokojen, všechno se vyvíjelo dobře Všechno se vyvíjelo dobře. Byla to první zpráva na základě článku 50 a teď je zde ještě jiné řízení, ale nám se podařilo kompetence tohoto výboru skutečně také obránit. Ve zprávě, která rovněž byla připravena příslušným výborem IMCO. Eh, Důležité poté byly následující věci, eh, o kterých se velmi debatovalo. Eh, snažili jsme se, eh, se dohodnout a pak šlo také o mezinárodní spolupráci. Šlo tedy o téma našeho výboru. Zde jsme přispěli ke zprávě o celních kontrolách a e, duševním vlastnictví. Jsme velmi spokojeni, protože v bodech odůvodnění naše návrhy byly přijaty. Šlo především o to, že spolupráce mezi jednotlivými politickými skupinami a právní službou byla velmi dobrá. Chtěla bych já také poděkovat komisi za dobrou spolupráci. Především zástupci DG Taxud s námi spolupracovali spolupracovali velmi dobře. Ze strany rady zde byl určitý eh, odpor a eh, zde vidíme, že toto bylo velmi důležité, především v potírání padělku. Dále bych chtěla poděkovat eh, předsedovi IMKA a také vám, protože každý mohl pracovat ve své oblasti. Já pořád říkám, že komise by si měla uvědomit, že jsme vlastně přirození spojenci a toto je dobrý příklad toho, jak by věci mohly a měly fungovat. Ještě k partnerstvím. Zapomněl jsem vám říkat, že IMCO je e, výborem k tomu. Pak je další trialog, který nás zajímá. To jsou nástroje partnerství, e, nařízení. My nejsme e, příslušným výborem je to AFET. Náš zpravodaj je Rik, eh, eh, paní Rikieny, ale to už jsem říkala, že je Santiago, Santiago de Chile. Tudíž nás nemůže teď informovat o tom, co se děje, ale otevírám diskusi. Máte k tomu připomínky či dotazy? Nikoliv, není tomu tak. Takže určitě komise si patřičně poznamenala vše, co se děje s těmito dvěma věcmi. Teď jdeme na, eh, na bod číslo 10. To je taková těžká váha. Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek takzvané nařízení o reciprocitě zadávání veřejných zakázek. Spravodaj je Daniel Gaspary, je to druhá e, výměna názorů a chci vám připomenout, že ta minulá se, že se také uskutečnila schůzka e, zpravodaje, stínových zpravodajů a, přís, generál, a ředitelů příslušných DG, aby se řešily otázky, které je třeba probírat podrobněji. A to se tedy stalo v rámci výměny názorů. Požádám tedy našeho zpravodaje pana Kasparyho, aby nás seznámil s novým vývojem věcí, abychom si mohli pak vyměnit názory tady ve výboru. Pane Kaspary, máte slovo. Kolegyně No, vážené kolegyně a kolegové, pane předsedo, v této záležitosti, kterou dnes probíráme v druhé výměně názorů, máme ve výboru dvě velmi rozdílná stanoviska, když tedy naslouchám jednotlivým politickým skupinám. Jedno stanovisko říká, že to máme odmítnout, eh, že je nesprávným signálem Eh, uzavírat část trhu veřejných zakázek a že dokonce náš vlastní trh není vůbec otevřen pro uchazeče ze zahraničí. Pak je zde eh, jiná část a mám takový dojem, že je většinová, která říká, že tento nástroj potřebujeme a myslím, že komise eh, uvedla mnohé důvody, proč předkládá právě tento návrh nástroje. Já bych chtěl dále pracovat na tomto návrhu trhu. Eh, domnívám se, že zásadně eh, tady jsou tři otázky, o kterých bychom měli hovořit. Eh, máme zde jeden článek o ve kterém jde o ony neobvyklé zakázky. To je spíše technické téma a tím se zabývá také výbor IMCO, takže bychom se měli s důvěrou obrátit na tento výbor, který má více zkušeností s technickými tématy. Dále Mm, články osm a deset. Zde v zásadě jde o tu otázku, zda Evropská komise po prověření určitých záležitostí a částí trhu veřejných zakázek může uzavřít přístup zahraničním ukazačům a zde se domnívám, že to není sporným bodem. Mě spíš se zajímají některé detaily, o kterých můžeme ještě hovořit, ale myslím, že články 8 eh, a 10 s určitou sympatií můžeme prověřit mírně. Velmi mě však bolí eh, to, eh, o čem jsme již hovořili, a to je článek 6. Článek 6, eh, jak byl označován eh, za článek eh, na základě libovolnosti. Eh, říká se, že tento článek nemá nic společného se zahraniční politikou, tedy obchodní politikou, kde je navrženo to, aby Eh, určité záležitosti byly popsány tak, že podléhají tedy zákazům a můžeme tak zase vyloučit určité uchazeče na základě návrhu eh, komise. A máme zde celou řadu návrhů, které eh, naznačují, že tento článek 6 je skutečně napínavý. Co se tedy stane, když například eh, některé, několik měst v Evropě má výběrové řízení na eh, vozidla pro metra. V Berlíně se do podkladů eh, napíše, že město přemýšlí o aplikaci článku 6, že zahraniční uchazeči nebudou připojeni ve městě Londýn. Toto nebude napsáno, dostanou různé nabídky a v obou případech to budou například uchazeči z třetí země, kteří však budou mít nejlepší nabídky, nevýhodnější ten eh, v Berlíně eh, takovýto nabízitel bude vyloučen a v Londýně bude přijat. Čili je to takové eh, rozhodnutování na základě libovůle. Evropská komise by tedy tím, že vyloučí určité uchazeče, vlastně naznačí, že je možné něco vystřídat a proměnit, ale takovýto postup by nám nepomohl. Logickým důsledkem by bylo, že když v jedné zemi veřejnému orgánu umožníme zúčastnit se pak všichni uchazeči, eh, by museli být vyloučeni, protože jinak to není nijak spojené se zásadou společné zahraniční obchodní politiky. Čili to jsou námitky proti článku 6. Argumenty pro tento článek jsou eh, například ty, že doposud jsme právně neměli možnost evropský trh uzavřít zahraničním uchazečům, že se postupovalo podle bilaterálních eh, dohod eh, ohledně uzavírání určitých sektorů trhu a e, nabídka, e, o které bychom měli přemýšlet, by se spíše týkala tedy článku 8 a 10, kde bychom mohli toto vylepšit. E, druhý problém, který, myslím, v posledních týdnech se projevil jasně, je, že v některých členských státech je, je skutečně taková situace, kdy uchazeči z ne mimo evropského prostoru byli již vyloučeni a to je vlastně nelegální postup a i zde bychom eh, tedy měli se snažit eh, celá jasně popsat, za jakých okolností, pokud vůbec, je možné zahraniční uchazeče vyloučit. Eh, je v určitých členských státech určitá praxe, která by však měla být vyloučena, abychom postupovali skutečně dle společnosti společných evropských pravidel eh, ve smyslu společné evropské politiky. Takže článek 6 eh, ve mně zbuzuje mnohé pochyby a mnozí kolegové se vyřídili, eh, vyjádřili rovněž takto. V březnu budeme mít slyšení, ne, promiňte, v únoru budeme mít slyšení na toto téma a já se na to velmi těším. Dále eh, mohu také říci, že koordinátoři se dnes dohodli na tom, že budeme mít ještě eh, posouzení dopadů eh, interní pro parlament. Stínoví zpravodajové jsou tedy vyzváni, aby se spojili s příslušným orgánem v parlamentu, abychom toto připravili a můžeme můžeme již eh, tuto činnost zahájit příští týden. Dnes se těším na eh, živou výměnu eh, názorů. Mám však ještě jednu poznámku, která však nespadá do naší kompetence, ale do kompetence celého parlamentu. Velmi často bylo řečeno, že se zabýváte vlastně poměrem k zahraničním uchazečům, ale nepodívá, nedíváme se na to, jaká je situace na jednotném evropském trhu. Eh, to jsem slyšel velmi často ze strany eh, evropských eh, svazů průmyslových eh, svazů. Eh, právě oni říkají, že eh, se nejedná o problémy kvůli neevropským uchazečům, ale spíš kvůli těm, kteří se zúčastní z Evropské unie na evropském trhu. A i o tomto tématu bychom se měli také bavit s dalšími kolegy z dalších výborů, abychom ještě doplnili také tuto otázku úpravu v rámci tohoto nařízení, čili eh, jak můžeme eh, lépe chránit eh, velký nátlak a konkurence ze zahraničí. Jsem velmi rád, že budeme pracovat na této záležitosti. Těší mě články 8 a 10 a méně mě těší článek 6, takže budeme i dále spolupracovat na tomto obtížném tématu. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji, mnohokrát děkuji, ano. Dnes dopoledne se koordinátoři dohodli na uh, vyhodnocení tohoto nařízení a také co se týče posledního, poslední poznámky našeho zpravodaje, musíme vzít v potaz to, že i IMCO posuzuje uh, interní aspekt zadávání zakázek, že je tady iniciativa komise, aby provedl přeskum stávajících nařízení o veřejných zakázkách, čili to všechno by se mělo koordinovat. Souhlasím s panem zpravodajem. Přejdeme ke stínovým zpravodajům. A pan Kasusta za skupinu SND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 i forgot to ask the Commission to present their impact assessment. Can I go back before giving the floor to the other uh, shadow rapporteurs? Uh, I apologize. Commission, are you ready to? Ano, je to ve vašich rukou, pane předsedo. Pokud chcete, můžeme to udělat teď, nebo můžeme počkat, až se ukončí první kolo diskuzí. Uh, Dobře, tady nejdříve dáme slovo všem stínovým zpravodajům a potom se k vám obrátím znovu. Děkuji, pane Štegl Milchu. Dalším stínovým zpravodaj, stínovým zpravodajem za ALDE, pan Kazak. Hm. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu zasa, eh, zasahovat do detailů, zacházet do detailů a celá řada eh, věcí, které se týkají účinnosti této, eh, tohoto nařízení, návrhu nařízení, eh, už tady byla vyčíslena ze strany pana zpravodaje. O celé řadě věcí už jsme hovořili během první výměny názorů Já si pořád myslím, že tam jsou jistá sporná místa, která je třeba ještě vyřešit. A souhlasím tedy s celkovým cílem tohoto nařízení, nebo respektive návrhu nařízení, ale nesouhlasím až tak úplně s těmi navrženými postupy. Hlavním cílem tohoto návrhu, jak víme, je to, aby Eh, si eh, eh, naši partneři ve třetích zemích, aby tomu věnovali větší pozornost a abychom je, doufejme, povzbudili k tomu, aby i oni u nich doma zavedli podobná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. A já se obávám v tomto smyslu, že některá naše nařízení mohou v tomto smyslu vést spíše k protekcionismu. tady je třeba se zaměřit na to, jestli naše nařízení vedou k, otevíra- k skutečnému otevírání trhu na tři- ve třetích zemích vůči Evropské unii. A já se trošku obávám, že možná uh, spíše vedou někdy k uzavírání trhu. Potřebujeme určité návrhy, A právě proto vítám články 8, 9 a 10 tohoto návrhu nařízení, protože ty se právě zaměřují právě na toto téma. Svým způsobem tady uh, můžeme takto vyvíjet tlak na země, které nejsou zcela otevřené pro naše podniky. A tímto způsobem Eh, je můžeme pozbudit k tomu, aby zavedli reciproční opatření. Já si myslím, že tímto způsobem vlastně eh, můžeme také trošičku eh, ponouknout komisi k tomu, aby pracovala se třetími zeměmi jakožto s rovnými partnery, abychom a abychom si my také harmonizovali naše obchodní politiku k tomu, Eh, abychom sladili naše obchodní politiku a vnitřní trh. Tento článek spíše než by poskytoval nástroje, které potřebujeme, by ale podle mě bohužel mohl mít spíše opačný efekt. A pokud je možné vyloučit určité, eh, určité účastníky, určité žadatele a je to ponecháno na jaksi uvážení tak to si myslím, že jak se nepovede k tomu, že bychom měli jednotná pravidla. Daniel už uváděl několik příkladů a já vám dám ještě další. Například vezměme si nějakou veřejnou zakázku v Londýně, potom výběrové řízení v Bratislavě a Potom třeba bude čínská firma, která bude eh, se účastnit jednoho a druhá se bude účastnit druhého. Jednu firmu tedy potom vyloučí a druhou firmu z toho druhého ne. Potom vůbec nebude jasné, proč to tak je, kdo vlastně činí takováto rozhodnutí a proč je činí. Eh, někdy se zdá, že třeba polský trh eh, je otevřenější pro eh, účastníky z třetích zemí než třeba britský, takže je třeba, abychom tady byli opatrní. Protože není přijatelné, abychom měli různá pravidla pro naše obchodní partnery. A proto v článku 6 máme postupy, které je třeba skutečně revidovat, abychom skutečně dosáhli takové harmonizace, která nám umožní dosáhnout našich cílů, o které se toto nařízení snaží. Děkuji. Eh, dále Janik Žado za zelené. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji. Skutečně je to komplikovaná záležitost, je plně konfliktů také v radě a potenciálně také může být konfliktní zde v Evropském parlamentu. Domnívám se ale, že v jednom bodě jsme si zajedno, a sice, že dnes nemáme vlastně k dispozici všechny prvky, které by nám umožnily posoudit eh, dopady a eh, tohoto návrhu. Eh, ono posouzení dopadů by mohlo eh, přinést nové informace, které by byly detailnější, hlubší, například eh, o tom, nakolik evropské podniky jsou aktivní eh, mimo EU anebo obráceně, tedy nakolik eh, mimo evropské podniky pracují na evropském trhu. To je jedna věc. A druhá věc, která se mi zdá být eh, ještě zásadnější, je věc, o které jsme hovořili a každý den se k tomu vracíme také v novinách. Je to otázka, která eh, naše občany velmi zajímá. Eh, prožíváme eh, krizi, prožíváme snižování průmyslové výroby v celé Evropě a právě když hovoříme tedy o 18% HDP a veřejných prostředcích, pak si klademe otázku, eh, zda tato koncentrace na obchodní otázky je vhodná. Eh, komise tedy vlastně vylučuje eh, všechny ostatní oblasti, tedy oblasti průmyslové politiky, veřejné politiky. Komise tedy vlastně redukuje možnost intervenovat jenom na oblast služeb. Je to možná otázka zásadní politiky komise, tedy otázka toho, zda výzvy se týkají jednotného trhu ve smyslu transparentnosti, efektivity výdajů eh, a podobně, anebo možnost soustředit se spíše na otázku reciprocity v zahraničním obchodě. Když se podíváme eh, na eh, otázku směrnice o eh, médiích, tak tam máme články 58, 59, kde jsou také sociální výzvy uváděny tedy eh, výzvy v daných eh, zemích, ale zde se vůbec nehovoří o eh, cílech veřejné politiky členských států nebo o sociálních dopadech, ani se nehovoří o tom, co chceme vlastně perspektivně v Evropě učinit za 15 nebo 20 let a k čemu ten eh, trh veřejných zakázek vlastně slouží. Hovoří se zde pouze o reciprocitě eh, záležitostech. To je oprávněné, ale zdá se mi to příliš omezené. Eh, hovoříme skutečně o zásadních eh, politických otázkách. Čemu slouží eh, tyto trhy, že jsou transparentní, je zcela jasné, že mají být užitečné co do veřejných výdajů, to je také jasné a že je to vždy na základě určitých vzájemných vztahů mezi obchodními partnery, to je také jasné. Ale když vidíme, že v Evropě prožíváme hospodářskou krizi, krizi a omezujeme se tedy pouze na tuto malou oblast, tak je to příliš limitované. Teď prosím Robert Sturdy jménem EKR. Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, já si myslím, že Daniel to schrnul výborně. A e, protože řekl, že lidé chtějí pracovní místa, samozřejmě to chceme všichni v Evropské unii a Danieli, vy jste zmínil něco, co si myslím, že je naprosto zásadní. A sice jste hovořil o vnitřním trhu eh, vedle toho vnějšího trhu. A samozřejmě, eh, že je třeba si nejdříve vyřešit záležitosti na vnitřním trhu, a to je zajímavé. Eh, my jsme slyšeli, že ve Spojeném království došlo k nějaké zvláštní veřejné zakázce, kde jiná země to vzala v podstatě jako sociální inženýrství kdy tedy eh, došlo k počítání s tím, že když eh, vyhrají nebo nevyhrají eh, tuto zakázku, tak někdo přijde o práci a tak dále. V některých zemích se to tak dělá, některých ne, takže skutečně je to otázka toho, jak dosáhnout rovných podmínek pro všechny. A skutečně je to velice zásadní téma, takže je třeba, abychom byli velice opatření opatrní, pokud jde o to, čemu říkáme překážky neobchodní povahy, protože je třeba abychom eh, se s nimi vypořádali eh, tady jak v rámci Evropské unie, abychom podpořili tady naši konkurenceschopnost i mimo EU. Myslím si, že to je vynikající zpráva a jsem si jistá, Danieli, že eh, s vámi budeme moci v podstatě ve většině případů souhlasit. A je to velice důležité, zásadní téma. Děkuji. Prosím, Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegy tom smyslu, že je před námi ještě hodně práce a že bychom se měli rozhodnout, tak jak to také dělá zpravodaj, kterému děkuji za prezentaci eh, eh, své zprávy a také předložení problémů, které jsou s touto zprávou spojeny a chtěl bych říci, že buď tady řekneme, že to neodpovídá našemu přístupu, anebo musíme se zabývat detailními otázkami. Je pravda, že jsou různá pojetí článku 8 Eh, mezi naší eh, politickou skupinou a skupinou eh, zpravodaje. Ale co se týče článku 6, tam se na to díváme podobně. Když by se jednalo o dohodu v tom, jak budeme postupovat ve veřejných zakázkách a s koncesním řízení tak bych chtěl také poznamenat, že bychom se měli podívat také na návrh zprávy z výboru pro eh, regiony, kde je konstatováno, že další objektivní kritéria mají být zohledněna, která by eh, riziko omezení obchodních transakcí eh, zabránilo a nebo také vyloučilo Eh, také křížové subvence určitých eh, uchazečů. Toto se týká také eh, tedy postupu na třetích trzích. A týká se také toto otázky, jak při otevírání trhu v globálním měřítku můžeme i naše podniky eh, podpořit na třetích eh, trzích. Pak je zde samozřejmě také otázka reciprocity, eh, což myslím na základě komise prostě není možné. Odborové svazy již se bouří. Jde také o pracovní příležitosti, jde také o otázku toho, jak Evropská unie v dnešní finanční krizi Eh, vlastně podporuje sociální dumping eh, také eh, ohledně těch nabízitelů, kteří jdou cestou dumpingu. tomto smyslu eh, německé eh, odborové svazy Verdi říkají, že i když návrh komise EU eh, otevírá možnost veřejné kooperace mezi uchazeči veřejných zakázek a zadavateli, tak jak je to navrhováno, musíme myslet na to, že pokud takováto směrnice bude přijata, nastane také změna paradigmata. To znamená, že hlavní cíl, o kterém bychom měli hovořit, tedy zajištění základních služeb, eh, se bude opomenuto a bude se eh, vše koncentrovat pouze na zisk. To je věc, kterou bychom měli zohlednit v práci našeho výboru. My bychom nechtěli, aby ta kooperace ve veřejných zakázkách byla výjimkou. Nechceme omezovat se eh, pouze na eh, to, co bylo praktikováno doposud. Dovolte ještě poslední závěrečný aspekt. Měli bychom bychom také pravidla VTO eh, aplikovat, eh, čili eh, měli bychom zde také se podívat na to nezahrnuté zboží. Tato formulace se mi nezdá dostatečně dost dostatečně jasná, transparentnost není dostatečná a zde se aktivně budeme zúčastnit práci na této zprávě, pokud by zpravodaj trval na svém výboru tak my budeme postupovat rozumně, ale potřebujeme ještě trochu více času na tom, abychom mohli dále pracovat na této zprávě. Dobře. Teď si dáme druhé kolo eh, za, za EPP. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Eh, já jsem potěšena eh, touto iniciativou pánů Barněra a de Guchta. Účelem je zalepšit mezinárodní aktivity eh, a jasnější postoj EU k partnerům. Eh, právě proto byly také zorganizovány mnohé konzultace. Eh, jednotlivé hospodářské jednotky také vítají takovýto postup, takže vidíme, že to jde správným směrem. Přesto však mám určitou obavu, určitou pochybnost, o e, určitých e, ochranářských e, opatřeních. Domnívám se však, že je nutné také reagovat na ten správný problém a sice, že na 50 veřejných zakázek není přístupných kvůli omezením Nechci hovořit o detailech, ale mám několik poznámek k realitě problému, který chceme vyřešit. Je zde původní postulát, ze kterého vychází tento nástroj, a sice, že veřejný trh nebo trh veřejných zakázek v Evropě je více otevřený, než jak je tomu opačně v mimo Evropskou unii pro evropské podniky. Eh, když se ale podíváme na situaci, eh, tak eh, vidíme 12 otevřeného trhu v USA a 4 jinde. Myslím si, že bychom však se měli podívat na tuto situaci více realisticky, abychom zjistili, jaký objem veřejných zakázek bylo získáno také podniky ze třetích zemí, se kterými nemáme dohody a naopak kolik eh, veřejných zakázek získaly evropské podniky. Za druhé, eh, ohledně obce, která je zde nabízená bylo řečeno, že eh, má vzniknout legislativní nástroj a nikoliv soft law. Vy jste možnost by European Act eh, zde rovněž uváděl. Eh, je to tedy postup v USA a jinde. Eh, přitom je zde tedy onen mechanismus vylučování nabídek. Bylo by jistě zajímavé posoudit dopad takovýchto ustanovení a je zde otázka toho, Eh, jaké další informace vlastně nejsou dány. Eh, co se týče eh, pravidla původu, zde se ptáme na to, jak by bylo možné ověřit původ dodávek, tedy zda jsou z mimo evropských zemí ze 70% či více. Vždyť máme velké potíže při stanovení původu a pravidel pro stanovení původu zboží a služeb služeb. Dále ještě k otázkám dotazovacích akcí. Zde bychom měli vycházet z článku 6 a 9 zde eh, jde o to, že eh, je nutné stát tedy situaci na mimoevropském trhu na základě předcházejících eh, rozhovorů a anket. Dále ještě k otázce cen, článek 10, je možné vědět, na jakém základě je tato částka vždy stanovena a v těch zemích, kde neprobíhají eh, jednání, tam bychom snad měli také eh, definovat eh, minimální časový úsek pro takovéto jednání. Zde mám na mysli především Indii a Japonsko. Uh, finally, stínová zpravodajka za EKR já se velice omlouvám, že jsem neudělil slovo dříve. Teď máte slovo. Já jsem zjistila, že mám další schopnost tedy být neviditelná a budu se maximálně dnes snažit, aby to tak nezůstalo. Já vítám diskuse, které proběhly mezi politickými skupinami o tomto velice důležitém legislativním aktu a pan Kaspary to koordinoval. A je tady zatím několik odlišných názorů, jak jsme slyšeli na tento návrh i z jaké motivace vychází. Jak mně se to jeví, většina těch, kdo jsou pro jsou spíše založeny na ideologické perspektivě, ale my bychom se spíše měli zamyslet nad tím, zda je to opravdu správný nástroj, aby dosáhl cílů nebo řešil problémy. Proto si myslím, že to musíme všechno velice pečlivě zvážit, jak negativa, tak pozitiva vyplývající z této legislativy. A vítám doporučení zpravodaje, že by třeba provést podrobní eh, vyhodnocení dopad, eh, že tým Evropského parlamentu pro posouzení dopadu to musí udělat, protože víme, že vlastní hodnocení dopadu eh, komise už se dělala aspoň dvakrát a že to není úplně jasné a my věříme tady na lepší legislativu a chceme také, aby hodnocení dopadu se více využívalo jako pomůcka při rozhodování. A my jsme měli velice e, zajímavou schůzku s komisí 8. ledna, bohužel kolegové tam nemohli být, ale byla jsem tam já a pan Kaspary. Možná můžeme dát e, členům, kteří tam nebyli, aktuální informace o obsahu diskusí. Komise nám potvrdila, že skutečně právní služby se k tomu vyjádřily negativně. Bylo to 8.3.2012, ale pak napsali 12 eh, před, před zveřejněním 21.3. a že tam opravdu bylo mnoho obav ze, sledy, ze strany právní služby, ale že to bylo všechno napraveno. Plus k tomu, ale jsou tady obany, obavy ohledně správnosti právního základnu a posuzování dodržování eh, pravidel původu. A myslím si, že to nebylo všechno eh, v článku 6, tam to přešlo teď od 10 do na 5 milionů. Takže já doufám, že se o tom eh, dozvíme potom, jak se teď to posuzuje, jak to právní služba posuzuje. Ale opravdu mě dělá problém tento návrh a jak by to negativně mohlo působit na růst. A to je nejdůležitější eh, důvod, proč se momentálně takto stavím, že snížení přístupu členský, člen třetích eh, států k trhu v době ekonomické krize není správné a dokonce je tady určitá možnost, že tato legislativa by se používala jako hrozba, že se zavře trh ehm, s veřejnými zakázkami a že by to zase spustilo reakci jinde. A my potřebujeme, aby trhy obecně zůstaly otevřené a musíme zůstat konkurenčně schopní. A to nás musí hlavně zajímat. Takže já si dělám um, obavu, co se stane, jestliže ta hrozba tam bude zapracována jako něco, z čeho se vlastně vychází, co tam bude jednoznačně dáno. To je hlavně ten článek 6, přičemž by mělo jít právě o větším otevírání trhu v mezinárodnímu obchodu. My nemáme před sebou všechny skutečnosti. My se tady snažíme posuzovat eh, návrh, ale spíše se spekuluje o budoucnosti, o mm, myš, spíš spekulativně se takto nastolí její myšlenky, proto si myslím, že se na to musíme podívat přesně. Je to strašlivě riskantní, abychom se vydali touto cestou. To by bylo takový trochu hazard a my bychom hazardovali s eh, životní ty a um, živobytím lidí a jde konečně o peníze, když jde o veřejné zakázky. Proto to musíme dělat velice pečlivě a musíme všechno dokonce posuzovat všechno. A je, nevím, jestli je tady opravdu takový na, e, problém, který je třeba řešit a jestli případně, že ten problém je a jeho třeba řešit, jestli toto je ten správný nástroj ano, máme tady opravdu problém a to v tom smyslu, že eh, jsme dosáhli času, kdy máme začít hlasovat. Hlasovací čas je pokládán tady za svatý, ale pořád ještě jsme neuzavřeli tuto rozpravu. Ještě nám zbývá poslechnout si eh, vyjádření komise. Já bych navrhl, abychom přerušili diskusi, hlasovali a pak se vrátili k této diskusi. Někdo má nějaké námitky, že nikdo nic nenamítá. Takže přejdeme eh, k hlasování. First one is... Takže první bod je číslo 12. Are you ready? Jste prosím připraveni? Okay. Item 11. Bod číslo 12. stínoví zpravodajové, chcete se vyjádřit? There is a customary rule. Je zvykem, že mohu počítat hlasy těch, kteří si zapomněli hlasovací karty. Samozřejmě, pokud mi dáte vědět, jak chcete hlasovat. Takže První eh, bod, o kterém budeme hlasovat, je druhé čtení toho takzvaného nařízení o přístupu na trhy. David Martin je zpravodajem, takže prosím, máte slovo. Eh, pro záznam tady mohu, eh, musím to přečíst, to znamená, že jde o rozhodnutí Eh, vstoupit do vyjednávání s radou s cílem dosáhnout eh, schodě ve druhém čtení. Přičemž toto rozhodnutí z roku 2012 bude eh, přestovat mandát pro vyjednávací tým. A tento tým se bude skládat z předsedy, zpravodaje a stínových zpravodajů, takže můžeme hlasovat. Aha, elektronicky, takže prosím zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Janek Žado také ukazuje, jak hlasuje, dobře. Takže schváleno 24 pro, 2 proti, jedno zdržení. Dále můžeme přejít k bodu 13. A to je naše stanovisko pro výbor DV Týká se to prosazování rozvoje pomocí obchodu. My jsme se eh, shodli na tom, že budeme mít, že vypracujeme dvě různý, eh, různé zprávy. Jednu vypracujeme my, jednu vypracuje výbor DV a každý z našich výborů vypracuje stanovisko k vý, ke zprávě toho druhého výboru. Takže tady hlasujeme ne o naší zprávě, ale hlasujeme o našem stanovisku ke zprávě výboru DV. Máme 42 pozměňovacích návrhů a začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se přijato číslo 11. Aha, 11 nám odpadlo, dobře, tady číslo 12. Pro. Proti, zdrželi se přijato. Číslo 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, pro proti, zdrželi se schváleno. Číslo 16. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 25. Pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme elektronicky, nejsem si úplně jist, říká pan předseda, takže zahajujeme elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 25. Končím hlasování. A zamítnuto. 18 hlasy proti. Číslo 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 29 pro, ne, pardon, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato číslo 29 pro, proti, zdrželi se přijato, dobře, ověříme to elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto, říká pan předseda. Číslo 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bude stejný výsledek, ale zkontrolujme to prosím elektronicky. Zahajuji hlasování. Ano, započítám i zdvižené ruce. Končím hlasování. Tentokrát tentokrát ano, tentokrát schváleno, protože jsou tady dva ruční hlasy pro. Takže 15 pro 14 proti. Pozměňovací návrh číslo 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 5 pro. Proti, zdrželi se přijato. 36 pro. Proti, zdrželi se přijato. 37. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dobře, ověříme pozměňovací návrh číslo 38. Zahajuji elektronické hlasování, končím hlasování. Ano, pan Žado také hlasuje. Dobře, takže je to opět stejný výsledek. 15 pro 14 proti přijato. Po kompromisní návrh číslo 6. Opět dvě části. První část, kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se přijato. Či, část 2 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 42. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A teď hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato 19, tedy 20 hlasů pro, 20 tedy pro, jeden proti a, a 8 osob se zdrželo hlasování. Next item. I... Dále bod číslo 14. Paní Kristiana Muscardini je zpravodajkou k této zprávě, která se týká udržitelnosti v celosvětovém hodnotovém řetězci odvětví bavlny. Blok 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato číslo 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto číslo 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato Ověříme šestnáctku? Dobře, ověříme to tedy. Elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Stínový zpravodaj je pro, aha. Takže 15 pro, 12 proti. Jedna osoba se zdržela, takže přijato. A to jsme hlasovali o 16, takže 17. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Číslo 19 pro, proti zdrželi se schváleno. Číslo 20. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 21 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. To ověříme dobře. Takže pozměňovací návrh číslo 21 hlasujeme elektronicky. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 21. Končím hlasování. Končím hlasování. A všichni tady hlasovali, všichni mají už své karty, dobře, a je to přijato. Číslo 22 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 24, kdo je pro? Ne, ověříme 22. Dobře, ověříme elektronicky, takže zahajuji elektronické hlasování pozměňovací návrh 22. Končím hlasování. Číslo 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to? Dobře, přijato, omlouvám se, říká pan předseda. Já jsem si myslel, že PPE bude vždycky hlasovat proti paní Keller. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 30 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. To ověříme dobře, takže pozměňovací návrh číslo 31 zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35 pro. Proti. Zdrželo se zamítnuto. 36 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 39. Dělené hlasování, dílčí hlasování, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato také. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Teď body odůvodnění. Číslo 6. Tady máme ústní pozměňovací návrh pana Paula Marfiho. Má někdo nějaký nějaké námitky proti tomu, to ústním pozměňovacímu návrhu dobře nemáme, takže prosím, budeme s ním takto hlas počítat. Takže číslo 6, tak jak je pozměněno. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Ověříme, dobře, takže pozměňovací návrh číslo 7, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kde jsme to skončili? Ano, číslo 8. Opět je zde ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nemá. Dobře, budeme tedy hlasovat. Či, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 13. Máme opět dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď citace, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď tedy hlasujeme o celém dokumentu elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato 27 pro a jeden jedna osoba se nám uh, zdržela hlasování, nikdo nehlasoval proti, takže hla, uh, gratulujeme paní zpravodajce, děkuji mnohokrát a můžeme se vrátit k předchozí diskuzi. Let's settle down. Those who are leaving, do it. Takže se zase usadíme. Pokud někdo odchází, tak prosím, nech tak učiní klidně, hladce a rychle.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 prosím. Please, we need to listen quietly. Takže eh, teď si v klidu, v tichosti vyslechneme komisi. Please, let's... Prosím, projevte trošku ohledu vůči komisi i vůči mně. Pan Schwegelmilš, děkuji vám, pane, že jste počkal a teď máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je vždycky toto potěšením a že jsme tady s vámi. A teď eh, je mi potěšením říct několik slov. Budu hovořit o hodnocení dopadu a propojím to i s tím, eh, co tady děláme. Tak eh, mimochodem, rád bych řekl, že není tajemstvím, že toto byl pro nás těžké posouzení dopadu. Byl to základem rozhodnutí komise. Takže nakonec vlastně eh, byli spokojeni se závěry i právní služby, i když to je trošku nahlídnutí do naší vnitřní komise, eh, kuchyně. Diskuse ukazuje, že ty věci, kterými se zabýváme v našem posouzení dopadu, a myslím si, že jimi by se muselo zabývat i každé jiné hodnocení dopadu a budeme ochotně diskutovat o tom ehm, ve větších podrobnostech. Bude-li třeba eh, technicky to posoudit, musíme a museli jsme začít definicí problému a to není lehké. Pokud si chcete ty problémy dopředu kvantifikovat, Někdy je to třeba, ale v tomto konkrétním případě to téměř nejde, není to snadné. A to hlavně proto, že nemáme žádné soustavné eh, vykazování zahraničních eh, nabídek, eh, protože Eh, pokud jsou tady afiliované společnosti, pobočky, tak vlastně ty se takto nepočítají a nemáme vlastně od nich výkazy, nepočítají se jako cizí a my také neslyšíme od našich firm, kolik eh, zakázek dostali nebo naopak kolik jim bylo odmítnuto v jiných zemí. V našem posouzení dopadu načnete, na, najdete eh, údaje o tom, co, o čem se píše do Ženevy. Tam jsou některá odhadování odhadová, eh, eh, odhad, eh, odhadovaná data trhu a to ukazuje kvantifikovatelné otevírání trhu. To je možné. My víme, že nabízíme asi 400 milionů ostatním a víme, že ostatní ani zdaleka neukazují, co je vlastně nabídnuto. My vám nemůžeme říci, kolik z toho doopravdy získáme, ale můžeme vám říci, že pokud máme nějakou kvantifikaci, pak je to velikost trhu a v současné době je právo ucházet se o určitou částku v rámci eh, veřejných zakázek a když u nás je to asi 50 miliardů, Amerika 178 a, a, a, a Indie asi 4 Eh, a nechci prostě mluvit o dalších zemích, ale můžeme vám říct, jak velký tady je právní závazek a to nám říká posouzení dopadu, také podle odvětví. Pak nám to ukazuje, kde jsme silní, už jsme od někoho slyšeli, že jaký je tady někde obrat ehm, a že třeba 3-4% jsou přeshraniční. A někdo říká, že to je argument proti tohoto návrhu, ale já řík, tomuto návrhu a já říkám ne, naopak naopak děje se toho málo a to souvisí s právním prostředím a s jinými omezeními. A v naší obchodní politice se musíme snažit srovnat podmínky. O to nám tady jde a kvantifikace v jakémkoliv posoudní zení dopadu bude-li další a my jsme ochotni pomáhat, my budeme snažit co nejvíce k tomu přispět, ale nikdy nebudete z to říci. Pokud uděláme tahle, tak dostaneme navíc obrat eh, zahraničního obchodu v takové takové výši. To určitě ne možné. U, nás vychá, u nám vychází 4 až 12 miliard více, minimálně 60 tisíc eh, pracovních příležitostí. Nezdá se to moc, ale myslím v dnešní situaci, že jestliže by byl návrh, který by rozumně argumentoval ve prospěch dalších 60 tisíc eh, pracovních příležitostí plus další efekt, to bychom neměli jen tak odmítat, jenom protože nemáme veškerá čísla. To je tedy můj první eh, bod k pro, definici problému. S tím jsme se velmi potýkali. Pak je tady samozřejmě také eh, politický problém, že nemáme tady možnost vlivu pákového efektu. Kdykoliv se snažíme jiné státy přesvědčit, aby politiky změkčily nedostává se nám toho. Je to spíše politické hodnocení, ale to je také skutečnost. A tady jsme otevření a v současné době prostě nemáme společný nástroj pro obchodní politiku, abychom s tím něco udělali. Druhá velká věc, kterou jsme se zabývali, jsou odvetná opatření. A to se zase nedá kvantifikovat. Nedá se jednoduše říci, jestliže já udělám tohle, že v 50 70 z 80 případů budeme mít takovýto efekt odvety. Musíme se na to zase podívat spíše politicky tady máme jasně řečeno, že pokud budeme vidět, že jiné země soustavně například kupují u Číňanů a Američanů a mají 15% například preferenční cla, což dělají Turkové, a, nebo na energii a dopravu, jako to dělají Rusové, tak prostě, jestliže se budete například ucházet o telekom, takovýto kontrakt, pak tyto důkazy už tam budete mít. A jestliže na základě těchto důkazů tyhle země řeknou, tak teď přijmeme odvetná opatření, protože teď máme nástroj, kde máme možnost s vámi jednat o recipročních opatření. Tady si myslím, že to je příliš za vlasy ní předpoklad. A my jsme v to přitom tom ob, posouzení dopadu ne nemohli říci, že někdo nám tluče na dveře a říká, ne, tohle už my s vámi nikdy nebudeme jednat, nebo my vám hodně stížíme život. A my říkáme, dobře, budeme doufat, že budeme nadále jednat a já si myslím, že v těch jednáních, které o FTA vede komise, že to má i takový prospěšný účinek i vedle. Ale samozřejmě ne vždycky, nikdo pořádně neví, co budeme dělat dále. My tady máme kapitolu promítalo v tom posouzení dopadu, jak se snažíme řešit to, že nemáme dostatečný vliv nebo páku, možnost pákového efektu tlaku a co to vlastně znamená z hlediska obchodních vyjednávání. Pak je tady druhá nebo třetí velká otázka, zda to může funguje, fungovat v souvislosti eh, s mm, otázkami trhu. Tady je velký argument, že vlastně roztříštíme trh, když umožníme decentralizovaný pilíř v tomto nástroji, o tom budu za okamžik hovořit, ale může to vůbec fungovat eh, co do pravidel původu, identifikace aktérů, eh, dodavatelský řetězec, ten je velmi složitý. My si myslíme, že například co se týče pravidel pravidel původu, tady ten 50% limit, jestli jsme si řekneme, že jestliže je to pod 50%, je to mimo, tak my už to vlastně GPA děláme. A myslíme si, že e, ty podniky, e, které toto mají vyprodukovat na žádost, to, to zvládnou. Samozřejmě řeknou, je to trošičku e, obtíž, ale ty moderní dodavatelské řetězce jsou zorganizované, za prvé znají své dodavatele a za druhé jsou schopny je vyměnit, je změnit, pokud se chtějí eh, vyvarovat tomu, aby tady na tomhle byli chyceni. Samozřejmě, že můžeme jít víc nebo níž, ale to všechno má svoje nedostatky. Kdyby to bylo moc vysoké, tak to zase nebude pořádně fungovat. Když nastavíme ten strop hodně vysoko, tak, a, tak zase zase, když e, e, to bude moc nízké, nebude to mít odstrašující účinek. Takže jsme chtěli použít pro pravidla původu ten stávající strop. To si myslím, že je důležitá věc, aby tady padla a to zejména proto, že ty eh, podniky, s nimiž hovoříme, a my přece chceme vytvářet také přístup na trh pro naše podniky, tak ty nám neříkají eh, ve velkém, eh, my tohle nemůžeme dělat. Občas jsou nějaké obavy, ale nemáme důkazy, že by to nebylo možné. V hodnocení dopadu také se díváme na různé alternativy. To se tady také zmizova, zmiňovalo ty alternativy nemají plnou podporu eh, zainteresovaných stran a je snadné vědět proč. Jistě i tento výbor by velice protestoval, kdybychom eh, extrémně reagovali, buď, že bychom celý trh zavřeli a pak selektivně po vyjednáních otevřeli, anebo nedělali nic. Mnohé zainteresované strany by chtěly tu první alternativu, to je styl typu Americe. Eh, když to neberete, zavíráme, pak to teprve otevřeme ale pak je tady možné mít nástroj, co bude otevřené pro všechno, co je pod 50 eh, milionů a pro větší eh, eh, kontrakty tam máme možnost to dělat, ale nic tady nebude nastavené automaticky. A obchodní politika, komerční politika, za kterou mám také zodpovědnost, zajistí v tomto případě, že se to bude dělat tak, abychom nevěděli, že pravá ruka neví, co dělá levá. Čili tu otázku trhu, tu přenechám kolegovi, ten v tom bude pokračovat. Děkuji. Děkuji. Já pohovorím spíš o aspektech, které se týkají eh, vnitřního trhu. My máme v podstatě tedy eh, pozitivní odezvu na tento nástroj a aniž bych zacházel do velkých detailů, tak chci vysvětlit, z čeho jsme vycházeli, když jsme hovořili o tomto decentralizovaném nástroji. Pokud jde o články 8 až 10, tak tady je hlavním cílem, eh, aby komise mohla uložit eh, zákaz eh, některým zadavatelům, aby tedy eh, nakupovali ze třetích zemí, pokud k tomu budou nějaké důvody a zdá se, že tady na, váš výbor s námi v podstatě souhlasí. Pokud jde o decentralizovaný nástroj, tak to je důležitý nástroj, protože je, hlavní myšlenkou za tímto nástrojem je to, že chceme regulovat otázku, pokud jde o to, co dělat s běžnými veřejnými zakázkami v Evropské unii a jejich zadávání, pokud je jasné, že tady nemáme vstup na trh eh, určitých třetích zemích, které nesouhlasí s přístupem na trh. Takže neměli bychom samozřejmě ukládat eh, evropským zadavatelům povinnost přijmout jakoukoliv nabídku z jakékoliv třetí země. Článek 6 tedy říká, že ty země, které nevyjednávají eh, o vstupu na trh, tak pro ně vytváříme takovou jak jsou, jakousi šedou zónu, že jak si takovýmto nabídkám nebude jasné, jestli budou nebo nebudou moci soutěžit s ostatními o veřejné zakázky v Evropské unii. To by pro ty země měla být pobídka k tomu, aby zahájili vyjednávání s Evropskou unii a v žádném případě to tady není přímý zákaz tomu, že by nesměli naši zadavatelé nakupovat si to zemí, ale je to taková šedá zóna, že oni tady nebudou mít žádné vynutitelné právo se účastnit. My víme, že v důsledku tohoto pravidla vyvstává otázka, Eh, jakým způsobem budeme tedy řešit výjimky. A tady hlavním cílem je prostě přístup na trh i pro nabídky z těchto zemí, především pokud jde o ty zakázky nad 5 milionů eur. V takovém případě mají tady právo se účastnit takovýchto tendrů, ale pokud to bude méně, tak Eh, tam bude fungovat ta šedá zóna. Samozřejmě, ale i v té šedé země, zóně existují jistá pravidla, v článku 6 se o nich právě hovoří, že tady existují jasná pravidla pro zadavatele, pokud se budou přát vyloučit někter, někoho z eh, takovýchto zakázek, takovýchto soutěží. Eh, první z důležité pravidlo je, že to je v případě, kdy tedy uh, že tedy evropští, evropské firmy nemají přístup e, na trh v této příslušné zemi. A za druhé pak je tady kontrola komise, tedy že komise může zajistit, že kdykoliv e, bude chtít zadavatel vyloučit třetí země a jejich e, účastníky, že komise bude moci přeskoumat, zda skutečně existuje v té třetí zemi nedostatečná reciprocita. Takže my věříme, Eh, pane předsedo, že tímto způsobem článek 6 je velice důležitým eh, důležitou součástí eh, tohoto a zlepšuje mezinárodní vyjednávání, nevytváří tedy bezpráví, existují zcela jasná pravidla, je tam koncept vzájemné reciprocity a je tady také kontrola komise, tak abychom mohli zajistit, že třeba města nebudou tohoto využívat jaksi své volně co je nejdůležitější, pokud jakékoliv město nebo region by chtěl přesto za jakýchkoliv podmínek nakoupit něco ze zemí, eh, ve kterých nemáme reciprocitu, tak mohou to učinit. Víme, že tady jsou jisté otázky, naprosto oprávněné, eh, pokud jde o běžné využívání tohoto článku a my samozřejmě jsme eh, ochotni hledat řešení, jsme otevření k eh, další spolupráci na řešení, která budou doladěná a která eh, jak si eh, zvrátí některé ty obavy. Nicméně, nicméně si myslíme, že něco jako článek 6 tam jistě potřebujeme, abychom vytvořili nějakou společnou politiku v této oblasti. Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem komise nedal uh, slovo na začátku, tak si myslím, že v tuto chvíli tady stojí za to, abychom ještě jednou dali uh, možnost uh, našim kolegyním a kolegům zde v sále, aby se dotazovali komise. Takže má někdo nějaké otázky na zástupce, zástupce komise? Chce někdo něco vyjasnit, dovysvětlit k tomu, co řekli? Janik Žado? Oui, ça renvoie au... Ano, tím se tedy vracíme k tomu, co jsem již říkal ohledně dalších aspektů. Zde jsou takové prvky, které jsou začleněné. A jediná možnost restrikce Eh, vychází tedy z nedostatečné reciprocity. Ani sociální aspekty, ani státní podpora není součástí kritérií pro tuto restrikci. Jak můžete tedy eh, tuto restrikci, eh, toto omezení tedy ospravedlnit? No, this is not the case, commission. Tak, komise, je to tak nebo ne? A, děkuji. Nejdříve ze všeho. Já si myslím, že tady kolega už vlastně se odkázal na stále pokračující jednání eh, s parlamentem ohledně reformy balíčku pro zadávání veřejných zakázek v EU a sociální veřejné zakázky a eh, zelené zakázky eh, se toho také týkají samozřejmě. Myslím si, že tady budeme muset skutečně počkat, až budeme moci vysvětlit, jaký ten nový režim bude. A naše politika se samozřejmě bude řídit pravidly, která jsme stanovili pro zadávání veřejné zakázky v Evropské unii. Tento nástroj tady skutečně nezachází do těchto aspektů. Protože to, jakým způsobem je možné eh, vyhlašovat veřejné zakázky, to bude řešeno právě v, tom, v této reformě. Eh, pak tady také máme eh, článek 7 v tomto návrhu, který se týká abnormálně nízkých nabídek a tady vidí, uvidíte, že skutečně budou moci zadavatele vyloučit zahraničního uh, účastníka v případě, že bude nabízená cena abnormálně nízká. To bude jeden z důvodů, eh, podle kterých bude moci eh, odmítnout takovou nabídku s argumentem, že tady to může mít negativní dopady na sociální podmínky a tak dále. Takže toto možnost tam je, ale pokud jde o běžné zadávání veřejných zakázek, když budou eh, ceny spravedlivé, tak tam tedy nebude moci být eh, nějaká nabídka odmítnuta na základě důvodů sociálních a jiných. First, uh, the second... Dobře, takže nakonec této druhé výměny názorů zase náš zpravodaj. Ano, já bych chtěl srdečně poděkovat za výměnu názorů a také za informace ze strany komise. Byl bych rád, kdybychom se mohli hned začátkem února dále zabývat tímto tématem. Děkuji. Next. Další veřejné slyšení bude v únoru na další schůze a výměna názorů v březnu. Přecházíme k bodu 11. Vnější politika Evropské unie v oblasti letecké dopravy. Je to stanovisko pro výbor TREN, který je příslušným výborem, protože se to týká dopravy. Naším zpravodajem je Robert Sterdy. Toto je naše první výměna názoru a zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se toho chopil, tohoto stanoviska. Já jsem si přečetl sdělení komise a uvědomil jsem si, jak eh, velice důležitý je tento konkrétní zákonodárný počin. Letecká doprava hodně přispívá k ekonomické prosperitě EU a letecká doprava vlastně je bránou na globální trhy. Letecká doprava přináší mnoho výhod, přínosů. E, žádné soukromé rozhovory v tomto sále nejsou dovoleny. Prosím, opusťte tuto místnost. Sorry, Alright, Chairman. Omlouvám se. Ano, děkuji, pane předsedo. Čili letecká doprava přináší mnoho eh, prospěchu nejenom pro eh, ty um, lidi, kteří létají v letadlech, ale také to má eh, hospodářský význam prostřednictvím obchodu a turistiky a podporujeme tady 7,8 milionů pracovních příležitostí prostřednictvím letecké dopravy. A už jsme slyšeli, jak je to důležité, protože předtím jsme hovořili o 60 tisících. Plus k tomu je tady 175 miliard které představuje hospodářský dopad. Kdyby letecká doprava členských států eh, se vzala jako celek, tak by to bylo 7 HDP a skoro 23 evropského obchodu se provádí prostřednictvím letecké dopravy a asi 650 milionů Eh, miliard v roce 2010. Velice vítáme sdělení komisi, protože je to velice vhodná a aktuální eh, analýza situace a jakého pokroku se dosáhlo ve vnější politice v oblasti letecké dopravy od roku 2005 a také jaké jsou tady problémy, s nimiž se vyrovnává oblast letecké opravy EU na vysoce konkurenčním globálním trhu s leteckou dopravou. A asi nejvíc o tom eh, vědí Europos poslance, kteří neustále eh, jsou někde váznou na letadlech vzhledem k počasí a jiným problémům. Já chci podpořit, aby se zajistil volný a férový přístup také na jiné trhy a aby se řešily neférové praxe, jako je diskriminace nebo nejednotné uplatňování regulatorního rámce a nedostatečná transparentnost ve finančním výkaznictví podniků, protože to vede potom k porušování trhu. Eh, v tomto ohledu bych chtěl zdůraznit, že Ruská federace nerespektuje a neuplatňuje své mezinárodní závazky v, v dohodách eh, s, s Evropskou unii z roku 2011, což se týče eh, transsibirské magistrály. Musíme se zaměřit na přístup na trh ve v největších nových ekonomikách. Během příštích deseti let mezinárodní Eh, měnový fond odhaduje, co se týče svět, HDP eh, na světě, že osm největších vývojových nebo nových trhů eh, budou představovat polovinu celosvětového růstu HDP. Podniky Evropské unie tedy mají možnost, aby měly větší příjmy tím, že právě budou obchodovat s těmito vysoce rychle se rozvíjejícími zeměmi pět z deseti největších eh, čínských měst zatím ještě nemají spojení eh, s ústředními evropskými letišti a přitom dohromady mají více než 30 milionů obyvatel. A proto zcela zjevně je tady obrovský tržní potenciál, který by mohl podpořit eh, růst a zaměstnanost v celoevropském rozměru. Samozřejmě, že uvítám připomínky nových zpravodajů k tomu, co jsem tady právě řekla. A uvítám všechno, co by rádi ještě zahrnuli do zprávy a samozřejmě čekám také, co k tomu řekne komise, která tady dneska je, protože bude to samozřejmě třeba nechat přeložit příští týden, takže pokud tam chcete něco dát, tak prosím vás, dejte to mně nebo našim pracovníkům. Takže děkuji, pane předsedo. Děkuji. A já musím říct, že jsem se hodně dozvěděl. Já jsem si neuvědomoval, jak velký význam to všechno má. To je opravdu velmi působivé, ta čísla, která se tady uváděl. No takže zahajuji diskusy a to tak, že první bude Bent Langen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane navrhovateli. Skutečně je člověk překvapen, jak rozhodující je tento sektor letecké dopravy pro hospodářství. Velká část HDP je tedy oživována právě tímto sektorem a také mnohé pracovní přítosti. Právě proto musíme i toto zohlednit v obchodních vztazích. Můžeme konstatovat, že celkem sektor letecké dopravy roste podíl evropských eh, leteckých dopravních eh, společností ale klesá, eh, což bychom měli analyzovat, abychom věděli, čím to je. Pan navrhovatel již upozornil, že zde dochází ke zkreslení hospodářské soutěže a také k fragmentování smluv o letecké dopravě. Jedním z hlavních předpokladů je tedy to, abychom měli spravedlivou eh, soutěž, eh, tedy abychom se zabývali těmito nekalými praktikami a za druhé eh, musíme ty smlouvy také Eh, přivést na evropskou eh, půdu. Tak, jak jsme to udělali také eh, v jiných postupech, měli bychom i v letecké dopravě úmluvy přivést zase na evropskou půdu. Nemůžeme to udělat pouze na základě smlouvy, spíše jde o větší kooperaci komise s členskými zeměmi, aby se postupovalo evropsky v tomto sektoru. Je zcela jasné, že když eh, chceme něco dělat evropsky, pak také budeme mít eh, více možnost dosáhnout recipročních eh, dohod a posílit tak náš podíl na objemu letecké dopravy globálně. Konkurenceschopnost evropského odvětví letecké dopravy by eh, měla být zlepšena také tím, že posílíme podíl eh, tohoto sektoru v obchodních eh, dohodách, což jsme v minulosti nečinili dostatečně. Možná, že bychom toto měli také zohlednit při přípravě smluv v rámci OECD, jako jsou země Kanada a podobně. Měli bychom je toto silněji Eh, začlenit. Dále eh, také realizace jednotného evropského nebe ještě není dostatečná, eh, také zvýšení kapacit. To jsou otázky, o kterých bychom měli přemýšlet vnitroevropsky. Také otázka sociálních standardů a ekologických standardů, které projednáváme v rámci Evropské unie, bychom měli začlenit také do našich vnějších vztahů. Především mám na mysli ekologické standardy a již jsme debatovali o eh, znečištění ovzduší na základě letecké dopravy. Děkuji vám. Děkuji, Bernd. Děkuji Bernte. Teď Janek Žadou. Merci. Děkuji, jsem velmi rád, že jsem mohl využít eh, toho, co eh, kolega Sterdy v tomto parlamentu připravila, vůbec udělal. Eh, je zde určitá dimenze, kterou si ještě nezmínil. A sice je to dimenze, o které nehovoří ani komise. A sice je to klimatická otázka. V současné době máme velmi důležitý prvek v Evropě a to je vůle eh, také leteckou dopravu podřídit eh, celému režimu eh, stanovování v této oblasti ochrany životního prostředí. Čili zde naši občané mají skutečně potíže eh, pochopit to, že musí platit daně, když jedou autem, ale když létají eh, letadlem, tak eh, se daně neplatí ani tedy z eh, leteckého benzínu nebo z eh, palin a eh, emisí. Zde jsme se s komisí o tom již bavili a viděli jsme, že zde probíhá obrovská lobistická práce ze strany nových zemí v oblasti ekonomiky a e, měli bychom toto e, projednávat opět na mezinárodní úrovni. E, dohoda v rámci Mezinárodní organizace civilní letecké dopravy musí toto zahrnout. A já se domnívám, že Evropa je světadílem dostatečně významným co do objemu letectví a proto Evropa jistě může být vůči silou v této oblasti, eh, především co se týče eh, letectví a emisí CO2. Tyto emise téměř se zdvojnásobily od roku 2010 eh, a vidíme, že tato dimenze těch klimatických dopadů, ať již je to hlučnost a další, je eh, otevřená. Měli bychom zde hovořit o eh, konkrétních odpovědnostech. Eh, takže má někdo další zájem se vyjádřit? Paní Werner za komisi. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za velice pozitivní ohlas na toto sdělení a děkuji za to, co jste řekli také o významu leteckého sektoru eh, pro evropskou ekonomiku, protože sektor letecké dopravy v tuto chvíli prochází těžkým období a na Evropu dopadla eh, globální recese ještě zásadněji než na jiné oblasti. A to je jeden z důvodů, proč jsme toto sdělení vydali. My jsme zahájili revizi, přeskum politiky, vnější politiky v oblasti letecké dopravy a probíhala také probíhala také konzultace. Toto sdělení jsme vydali v září, což bylo v podstatě víceméně v době, kdy se připomínalo desáté výročí této politiky, protože už v roce 2002 Evropský soudní dvůr vynesl rozsudek o otevřeném nebi, který vlastně tomu celému dal podnět. Eh, měli jsme velké reakce také od eh, příslušných eh, dopravců a letišť. Jak pan zpravodaj správně řekl, tak tento sektor obsahuje celou řadu pracovních míst, ale nemůžeme to brát jako eh, něco, co máme jistého. Takže nesmíme tady hovořit jenom o tom, jaké máme úspěchy, ale také o tom, co musíme udělat pro to, abychom se tuto pozici udrželi. A jeden z nejdůležitějších věcí spočívá v tom, že pořád máme národní fragmentaci, nemáme dostatečnou jednotu a solidaritu na úrovni EU. Takže podle našeho názoru to, co skutečně potřebujeme, je silnější evropský rozměr. Komise je velice potěšena tím, že Rada vydala k našemu sdělení velice pozitivní závěry, ačkoliv v některých ohledech samozřejmě bychom chtěli být ambicioznější. A pokud jde o ekologické aspekty, tak tady je jeden odstavec v tom sdělení, který bych chtěla připomenout. My totiž naprosto plně a silně podporujeme pokračující ochotu Eh, dohodnout se na úrovni mezinárodní a úrovni ICAO, dohodnout se na ETS, to znamená eh, emisních povolenkách, eh, a to i právě v sektoru letecké dopravy. My bychom chtěli v této zprávě vidět možnosti pro nové obchodní příležitosti. Pan zpravodaj tady hovořil o nových ekonomikách a my bychom také chtěli zdůraznit možnosti lépe chránit zájmy evropských, evropského odvětví eh, vůči nespravedlivé hospodářské soutěži a vyjednávání na EU eh, to bychom chtěli také lépe chránit a posílit tak, abychom měli lepší vyjednávací pozice v některých trošku um, ehm, jaksi problematičtějších vyjednávání nebo s trošku problematičtějšími obchodními partnery, abych je tady konkrétně nejmenovala. Uh, na rok 2013 tedy chceme provést revizi tohoto nástroje, tu, této politiky. Také pořád ještě eh, máme několik nedořešených záležitostí. Také je tady seznam věcí, zemí, které by chtěly eh, začít vyjednávat o komplexních dohodách na úrovni EU. To všechno chceme co nejdříve dokončit. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď si ještě jednou poslechneme našeho pana zpravodaje, abychom to uzavřeli. Roberte. Děkuji, Janiku. Já vždycky jsem stručný, když píšu zprávu a musel jsem prostě něco vynechat, abyste vy měl o čem hovořit. Takže ano, máte naprostou pravdu samozřejmě, e, toto jsme vynechali. Já jsem to samozřejmě o tom věděl, ale já mám obavy z toho, že jakmile tam začneme dávat eh, výjimky, a my jsme ty výjimky v minulosti u emisí měli, tak tam stanovíme precedens a pořád o ně bude někdo žádat a komise vždycky řekne ano, no je to vždycky opt-out jenom na jeden rok, což je pravda, ale já chci prostě zajistit, že ten jeden rok skutečně zůstane jedním rokem. Samozřejmě to sebou přináší komplikace, protože Některé společnosti můžou například odmítat nakupovat lete, evropská letadla, aby nás jaksi donutili eh, tento zákaz zrušit, ale ano, myslím si, že tady máme skutečně podobný zájem na dopravě, takže eh, jsem rád za vaše připomínky. Já si myslím, že to je zpráva, která je skutečně vzrušující. Myslím si, že to je dokument, který člověk eh, si vybere a ani si neuvědomí, jak to je zajímavé. Pak jsem si přečetl dokument komise a uvědomil jsem si, jak strašně významné toto odvětví je eh, že je velice významné pro Evropu a pro pracovní místa a pro ekonomiky. 7 milionů osob zaměstnává tento sektor, to je obrovský počet. A rozhodně si myslím, že je Eh, toto oblast, kterou musíme regulovat správně. Děkuji vám za vaše eh, připomínky a pane předsedo, mohl byste prosím ještě říct něco k časovému rozvrhu? Já vím, že na to asi nezapomenete, ale jenom abychom zajistili, že skutečně to budeme mít včas, eh, abychom to mohli všechno nechat přeložit. Ano, chci skutečně oznámit, časový plán, takže zprávu budeme projednávat na našem zasedání v únoru. Eh, Lhuta bude 26. Projednávat pozměňovací návrhy budeme v březnu a hlasovat ve výboru budeme také v březnu, to znamená máme zhruba dva měsíce. Eh, needless to underscore the importance of Nemusím zdůrazňovat význam tohoto stanoviska. Vcela sdílím názor pana zpravodaje, že toto je velice důležitá věc. Z hlediska obsahu, eh, pardon, obchodu pochopitelně. Řečnic nebyla do mikrofonu. Eh, Británie zatím ještě neopustila Evropskou unii. Až někdy v roce 27, 20, 7, 2018, tak někdy. Eh, oznámení pana Camerona spočívá v tom, že v roce 2015 se zaváže britským voličům, že svolá referendum. Poté, až se pokusí tedy, aby Unie se posouvala jejich směrem. Tak nějak. A mělo by to být někde eh, uprostřed příštího funkčního období. A eh, jdeme tedy na 15. bod, který je zase velice důležitý, legislativní. Je to o tom, kdo ponese finanční odpovědnost. V případě, že se bude jednat o odškodné. A bude to tedy eh, o urovnávání sporu mezi investorem a Evropskou unii nebo státem z Evropské unie. Jak se to bude řešit? Je to iniciativa komise. Mají samozřejmě právo zákonodárné iniciativy a Naším zpravodajem je Pavel Zalevský. Toto je první výměna názorů a my si rádi poslechneme jeho připomínky, jeho poznámky. Velice děkuji tento návrh nařízení je přirozeným eh, pokračováním toho, co už tady bylo. A samozřejmě, že to není méně kontroverzní, protože se to bezprostředně dotýká rozpočtu Evropské unie a také členských států, protože potenciálně by mohly platit kdy, podle toho, jak by byly rozděleny finanční závazky po negativním eh, roz, eh, rozsudku eh, arbitrážního soudu. Hlavně se zaměřujeme na to, jak správně vyřešit finanční odpovědnost, jak ji správně rozdělit mezi Evropskou unii a členský stát. Ale hlavní problém je, abychom předvídali a provázali všechny eventuální scénáře, případů, jak se to bude moci řešit. Budou tady eh, samozřejmě náruky a pak nakonec bude eh, podmín, eh, eh, finanční břemeno na základě rozsudku, eh, který při, přiškne rozškodné, odškodné. A myslíme si, že obecně tento návrh je dobře vyvážený a je to solidní základ pro další diskuse, aby bylo možné vypracovat konečnou verzi, kterou by mohl Evropský parlament a rada schválit. Je tam ovšem několik ustanovení, která jsou příliš vágní, která bude třeba dále vyjasnit. A jsou to věci, na které se ve své zprávě chci především zaměřit, abych eh, schrnul uvažování nebo důvody pro mé pozměňovací návrhy, které si rád eh, zúrazním tyto věci. Rád bych eh, uvedl menší drobné změny, týká se toho článku 2, to jsou definice. Také si myslím, že by bylo dobré definovat termín treatment, který se několikrát objevuje, zacházení, eh, které se několikrát objevuje v tomto nařízení, ale vlastně v návrhu komise chybí definice. Pak bych rád zprecizoval část článku 8, 2 a 9, 2, aby byly transparentnější tím, že se definuje eh, úvaha komise za požadavkem převzít kauzu anebo požádat členských stát, aby zaujal konkrétní stanovisko. Použít, aby se použilo tohoto ustanovení, musí tady být eh, zcela nepochybný zájem Unie, o který jde. Článek 13.3 je, máme určité pochyby ohledně toho, jaká by měla být úroveň finanční zodpovědnosti členských států, jestliže se bude uplatňovat toto ustanovení. A jak už jsem říkal předtím, mám určité výhrady ohledně znění článku 18.1. Týká se to záloh Eh, na uhrazení z nákladů na arbitrážní řízení. Já eh, si kladu otázku, jakou by to mohlo mít politický dopad a na jakém základě by se to dělalo. Vzhledem k tomu, že jsou tady eh, různé spory, různé případy, které jsou vedeny proti různým zemím. Pak v článku 21 tady bych chtěl navrhnout podrobnější ustanovení, co se týče eh, komise, která má mít eh, povinnost podávat Evropskému a radě pravidelně zprávy o uplatňování tohoto zařízení. Měli bychom se rozhodnout, eh, jaký typ informací budeme od komise chtít. Například si myslím, že bychom měli být také informováni o přesných kauzách, které se řeší před arbitrážním soudem a o výsledcích protože všichni jsme určitě přesvědčeni, že by tento proces měl být transparentnější. A pak, když o tom budeme hovořit, když o tom hovoříme se stínovými zpravodaj, tak se ukazuje, že mnozí kolegové sdílejí můj názor. Totiž to se netýká tohoto konkrétního nařízení, ale eh, kapitol, které se týkají investic, nebo dohod, které se týkají investic, dohod o volném obchodu. Pokud možno v co největším počtě případů bychom se měli snažit vyvarovat se arbitráže, arbitrážního řízení a měli bychom se obracet na normální soudy, normál, vést normální soudní řízení. Ovšem jedná se někdy o státy, jedná se tedy, to platí tam, kde je vysoká úroveň právního státu. Tohle prostě vyplynulo eh, z diskuse, mluvilo se i o jiných věcech, ale chtěl jsem prostě se i k tomuhle vyjádřit. Tolik eh, počáteční stručné připomínky na začátek této diskuse a já si s potěšením poslechnu názory kolegů i komise. A Těším se, že budeme dále spolupracovat v této věci. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Pavla. Tak začneme a zmíníme pozměňovací návrhy k, týká se to eh, k ustanovením obsaženým v iniciativě komise. Implicitně to vlastně znamená, že obecně s tou iniciativou souhlasíte a obecně souhlasíte s eh, přístupem komise. Já bych chtěla jenom říct, než zahájit diskusi, že to je opravdu důležitá věc. Vlastně my jsme to navrhli v naší zprávě a bylo to o evropské mezinárodní investiční politice. A toto je jaksi chybějící eh, kámen, abychom dodělali celý ten eh, investiční rámec v souladu se smlouvou. A teď Evropská unie vlastně je kompetentním subjektem, co se týče legislativních eh, mezinárodních dohod vsahující se k přímým investicím. Proto je třeba upravit odpovědnost týká se to odškodného eh, které, eh, a škod, které nesou tedy které, eh, investoři z Evropské unie. Tak nejprve pan Planke za SND. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Chtěl bych jménem Davida Martina, stínového zpravodaje, přednést některé body. David Martin tady bohužel nemůže být. Zde se jedná skutečně o rozhodující návrh komise, který by měl přispět k Eh, objasnění mnoha otázek. Eh, energetická charta a obě dohody s Singapurem a Kanadou eh, stojíme najednou v situaci, ve které v těch investičních dohodách jsou také otázky řízení před rozhodčím soudem. Takže je to naléhavá věc, ale je nutné také říci to, co jste eh, uvedl i vy, pane zpravodaji, a sice zdá, do systému s velmi rozšířeným soudnictvím je vůbec nezbytné zavádět eh, nové řízení nový režim. My jsme byli trošku zdrženliví, ale nyní jsme v takové situaci, že se tímto prostě se musíme zabývat a, a to proto, že v těch investičních eh, úmluvách to je obsaženo a musíme tedy ta pravidla eh, objasnit zcela zřetelně. Pan zpravodaj řekl, že je důležité mít jasná pravidla o finanční odpovědnosti eh, mezi tou evropskou úrovní a eh, úrovní členských států. Eh, tuto úpravu potřebujeme velmi rychle a komise s radou by se na tom měly dohodnout co nejrychleji Zde jsme si zajedno se zpravodajem, že je nutná konstruktivní spolupráce a také doposud byla. Za skupinu SED bych chtěl zdůraznit pět bodů, eh, které se nám zdají být důležité a některé zpravodaj ve svých pozměňovacích návrzích také uvedl. Jde nejdříve o eh, nejvyšší míru transparentnosti. Velmi často jsou eh, řízení na vyrovnání sporů eh, poněkud eh, utajená a někdo vlastně neví, kdo převzal jakou odpovědnost. Eh, samozřejmě, že se nejedná o obchodní tajemství, která by měla být eh, takto transparentně publikována, ale tam, kde je to možné, tak by transparentnost skutečně měla být eh, zakotvena. Dále jde o tu otázku, o které hovořil pan zpravodaj, a sice otázku role parlamentu. Zde především otázka výkaznictví vůči parlamentu, vůči radě, je to zakotveno a proto by také tato povinnost předkládat zprávy a výkazy vůči parlamentu měla být eh, dána. Musíme se na to ještě podívat, eh, abychom eh, onen poměr mezi delegovanými akty a exekutivními akty byl dobrý, abychom na to měli ty správné nástroje. Za třetí, ve zprávě již bylo řečeno, že se domníváme, eh, že je nezbytné některé pojmy lingvisticky upřesnit, abychom mohli si být jasni, že ten prostor pro interpretaci je omezen. Když se hovoří například o tom, že komise členské státy v, v jejich zájmech může jaksi překonat, jde-li o e, výrazný evropský zájem, pak e, ale nevíme, co to je evropský zájem. Takže na některých místech e, této zprávy je tedy nezbytné ještě lecos upřesnit, stanovit definice, tak aby to bylo skutečně jasné. Čtvrtá priorita se týká otázky toho, kde je vlastně ta úroveň mezi oficiálním režimem eh, vyrovnání, urovnání sporů a dohodou. I toto by mělo být ještě objasněno tak aby maximum informací o urovnání sporů mimo formální postup eh, bylo možné. To jsou, myslím, ty hlavní body a David Martin se každopádně těší na další spolupráci se spravodajem. Thank you. Děkuji. Za zelené vystoupí paní Keller, která je také stínovou zpravodajkou. Děkuji. Děkuji mnohokrát Pavlu Zalavskému za práci a za vynikající spolupráci s námi stínovými zpravodaji. Skutečně to bylo velice užitečná spolupráce. My máme stejné pochyby a obavy, které jste zmínil na konci a které zmínil také Bernd protože si myslíme, že justiční systémy členských států jsou schopny eh, zajistit spravedlivé smírčí řízení na doma, u domácích soudů a tedy, že bychom s nimi neměli, s těmito investory zacházet jaksi eh, že bychom jim neměli dávat žádné výhody v porovnání s vnitrostátními investory, protože vnitrostátní investoři se nemohou uh, obrátit na mezinárodní uh, smírčí soudy. Teď už je vidět, že přich, dochází uh, třeba k případům, kdy mezinárodní investoři mají naprosto jasnou převahu nad domácími investory, pokud jde o nějaký spor se členským státem, třeba nedávno se to stalo v Německu, takže je jasné, že se s tím musíme nějakým způsobem eh, vyrovnat. Eh, alespoň u ostatních zemích v rámci OECD můžeme očekávat, že mají eh, podobnou úroveň spravedlivé, justi- spravedlivé justice. A ono je také prostě tady potřeba počítat s tím, že něco investor rizik, riskovat musí. Tady nejde o Mm. přínosy a chyb, klady a zápory nějakých, eh, nějakých systémů. Problém je v tom, že i když je, jsou investice kompetencí EU, tak v tom nemáme vlastně žádné rozhodovací právo, takže bychom měli tento návrh komise využít tak, abychom vlastně sdělili, jaké je naše stanovisko a uh, uvidíme, jestli se nám tam alespoň uh, nemůže podařit tam uh, nastavit nějaké, nějaké porovnávání, pokud jde o mezinárodní smětší řízení a urovnávání takovýchto sporů. Uh, Tady alespoň Mezinárodní trestní soud má eh, možnost vynášet rozsudky k vhodnosti eh, právních předpisů EU a jejich kompatibilitě s mezinárodními státními předpisy. Eh, má možnost tady trošku regulovat judikatoru a vnitrostátní právní předpisy. Já si myslím, že to by mělo velice nebezpečné důsledky pro legislativu v rámci EU, protože by to mohlo vést Eh, k situaci, kdy si vlastně nikdy nejsme jistí v našem Evropském parlamentu, jestli náhodou naše předpisy potom nebude spochybňovat nějaký mezinárodní investor u Mezinárodního soudu a že by tady nějaký smírčí panel mohl eh, jak si o tom rozhodovat že by nám někdo mohl vyhrožovat, jak se tím, že bude vymáhat nějakou kompenzaci, takže uh, skutečně víme, že Eh, existuje také armáda investičních právníků, kteří hledají všechny pracovní příležitosti, takže eh, si myslím, že tady jak se nemůžeme to úplně podpořit. A velice vítám vaši poslední připomínku, pane zpravodaji. Já doufám, že se s tím možná budete moci vypořádat už v této zprávě, že tam nějakým způsobem eh, budete moci vyjádřit naše sdílené obavy. A pokud jde o možné mechanismy pro to, jak se s tímto dilematem vyrovnat, tak já si myslím, že by možná bylo dobré tam eh, dát roli eh, Evropskému soudnímu dvoru, aby mohl tady zkontrolovat eh, přípustnost takovýchto soudních případů, takovýchto kaus. A v v případě, že by Soudní dvůr evropský tedy jak si eh, došel k názoru, že ten, pří, že ten eh, případ je nepřípustný, protože tam není žádný konflikt EU eh, e právních předpisů, tak že by investor pořád mohl jak se obrátit na vnitrostátní soud. Že bychom tady nezbavili investory úplně ochrany, ale prostě, že tam jenom bychom zabránili nějakému zneužívání. Ale přesto by tedy investor měl nějaký arzenál, kterým by se mohl bránit a domoci spravedlnosti. My si myslíme, že by bylo dobré takovéto mechanizmy tam zavést, mechanizmy, pomocí kterých bychom mohli jaksi využi- eh, vyjádřit tu podmíněnost, pokud jde o ISTS, my bychom byli rádi, kdybyste tam toto tady mohl vyjádřit, protože to je skutečně obava nás všech v tomto parlamentu. Děkuji a vyslechneme si komisi. Mrs. Jul Jorgensen. Paní Jorgensen, která je naším pravidelným hostem, taky zase vítáme. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji panu Zalevskému za úvod i stínovým zpravodajům za jejich poznámky, které zde zazněly. Já bych řekla několik velmi obecných poznámek a pak bych se zaměřila na dva soubory otázek, o kterých dnes členové parlamentu hovořili. Nejprve jenom chci připomenout kontext výlučných kompetencí, co to znamená a jaký je rozsah působnosti tohoto návrhu. Za druhé, konkrétní e, otázky, o kterých hovořili e, členové parlamentu o jednotlivým aspektům nařízení a za třetí se stručně vyjádřím k některým otázkám, které se týkají e, urovnávání sporů s, s investory a to nespadá možná tolik do té dnešní diskuse, ale protože ty otázky tady padly, tak snad by bylo užitečné eh, některé naše úvahy tady vysvětlit a také ten proces, který běží, aby se to řešilo. Jak eh, jste zdůraznil, toto nařízení je tím potřebným chybějícím článkem v celkovém legislativním rámci, který má tady být. Teď je tady nová doba kompeten- nově kompetence, které vyplývají, co se investorů týče. Je to článek 7 Lisabonské smlouvy. A jestli si vzpomenete, že i Evropský parlament má zajistit dostatečnou jasnost, než dostoupí v platnost investiční dohody v rámci Evropské unie na úrovni Evropské Evropské unie. To je tedy ten kontext, co se komise týče. První se týče kompetencí, o čem chci hovořit, a důsledku. Chci jenom připomenout, výlučná kompetence eh, v rámci 207 z toho vyplývá také kompetence eh, co do vnějšího zastoupení to podpořil Evropský soudní dvůr, už to podporuje celá desetiletí a uplatňuje se to i v oblasti investic, pokud se na to vztahuje článek 307 smlouvy. Máme eh, mnoha leta, eh, eh, zkuš, leta zkušeností s VTO, s komisí, my jako komise, kde jsme za Evropskou unii také předkládali kouzy k posouzení v rámci VTO. A Tentýž právní princip se vztahuje i na tento případ. Nicméně je úplně jasné, že eh, spory ohledně investici, invest, je, je třeba řešit tak, aby se zajistila jednotnost kompetencí Evropské unie, ale určitě jsou tady konkrétní aspekty, které se týkají těch urovnávání sporů mezi investory a státy. A je tedy třeba mít tady takový model, který by byl vhodnější a který by byl lépe eh, v souladu se specifickou mm, mm, podstatou těch případů, které tady mohou vzniknout. Proto jsme navrhli, aby tady to eh, nastavené pravidlo nebylo, že z mm, eh, kompetence vyplývá z odpovědnosti, ale že kompetence a finanční eh, odpovědnost, to vlastně souvisí s tím aktem, který je napadán v tom sporu. My tady vlastně chceme výjimku z celkové principy vnějšího zastoupení, co se, že by z toho vyplývala kompetence, přičemž bych řekla, že je to značná výjimka a vztahuje se to k tomu aktu, který je napaden. Takže jestliže je to na napadeno, eh, je, je, eh, je to akt členského státu, pak by se ten členský stát měl zastupovat v tom sporu. A zároveň eh, princip jednoty vnějšího zastoupení, to jsou sdílené zájmy a společné kompetence Evropské unie. A z tohoto hlediska musíme zajistit, že tato významná výjimka bude dostatečně zarámována v evropské legislativě, abychom, aby to neznamenalo, že jeden členský stát vlastně vytvoří vytváří problémy pro celkovou evropskou kompetenci. Je to otázka výlučné kompetence a musíme myslet na zájmy Evropské unie. Tohle je zatím uvažováním nařízení, které má umožnit zásahy Evropské unie. Tady zase komise jedná za EU ve konkrétních případech tam, kde se jedná o evropský zájem. Myslím si, že se všichni shodneme, že jestliže je tady výlučná kompetence, pak není pochyb, že je třeba zajistit, aby Evropská evropské zájmy byly plně zohlednuty způsobem eh, eh, který je nejvhodnější pro urovnávání tohoto sporu. Druhá věc jsou specifické záležitosti, které zmiňovali už poslanci ve svých poznámkách a připomínkách. Byl tady dotaz na transparentnost, týkalo se to konkrétně článku 21 a tady bych poznamenala, že obecně za to eh, děláme značné kroky k tomu, abychom zajistili vyšší transparentnost ohledně dohod Evropské unie, jak se to obvykle dělá u staraných dohod o investicích. My to děláme v souvislosti s tím, kde naši kolegové vyjednávají, čili ta transparentnost se bude vztahovat na nové smlouvy, děláme to u jednotlivých dohod. Máme tam teď pokročilejší eh, ustanovení o transparentnosti, než jak to bylo u bilaterálních v minulosti. A děláme to i tady teď eh, v rámci EU s Evropským parlamentem, s vaším výborem a na technických schůzkách. Jeden poslanec řek, zaznamenal, že vlastně tady není dostatečné zapojení do textu jako takového. To je formálně v pořádku, ale loni jsme sem chodili, byly technické briefingy a vždycky jsme ochopni znovu a znovu vysvětlovat, formulovat ten záměry a předkládat toto znění. Takže prosím klidně o to žádejte, pokud to bude ve vašem zájmu, budete mít pocit, že to je věc zájmu. Protože samozřejmě, i když tohle je jiná třeba e, právní diskuse, je to důležité pro ten text. Takže my se rozhodně těšíme na další náměty ze strany europoslanců co do transparentnosti a jsme vůči tomu otevřeni. Pak tady byla otázka, která se týkala institucí institucionálních rozhodovacích akty, přenesené pravomoci, prováděcí akty. Zkrátka tady jsou požadavky, eh, požadavky článku 290 a 291 a to je standardní přístup, eh, vychází to ze standardního výkladu, ale samozřejmě jsme ochotni dále i o tomto jednat s parlamentem. Za třetí, několik europoslanců se zmiňovalo o článcích 8 a 9 a o otázce úrovně nebo respektive eh, jaké tady zbývá pole pro výklad eh, pro komisi při uplatňování, používání těchto článků. Myslím si, že je dobré si zase připomenout, První věc, kompetence, výlučná kompetence, jednota vnějšího zastoupení a potřeba zajistit, že se budou eh, respektovat společné evropské zájmy. A proto je třeba, aby komise měla možnost se angažovat, eh, dělat návrhy, sdílet informace, aby mohla obhajovat evropské zájmy. A myslím, že to chce určitou možnost eh, vlastního posouzení Evropskou komisí, aby mohla ty eh, zájmy dobře hájit. My si myslíme, že to máme dostatečně vyvážené. Na jedné straně je to dostatečně podrobné, ale zase ne až tak eh, podrobné, abychom pak na, něčeho, na něco zapomněli a aby to pak nebylo tak jasné, protože by to bylo příliš zamrženo podrobnosti. Je těžké to vybalancovat a těšíme se na vaše návrhy k těmto konkrétním článkům a určitě jistě se budeme jimi zabývat, pokud ovšem budou zohledňovat potřebu jednoty a obhajoby evropských zájmů, což je i součástí tohoto nařízení. Pak tam byly další konkrétní připomínky k tomuto textu. E, článek 13. je otázka jasnosti, článek 18. to je spíše technického rázu a zase se těšíme, že budeme o tom jednat s členy Evropského parlamentu, jak jak už jsem říkala, vždycky se rádi účastníme i neformálních výměn, aby se věci vysvětlily. Třetí soubor otázek to je mimo rámec tohoto nařízení a týká se to zase toho, Eh, uznávání sporů mezi investorem a eh, jestli je to třeba mít v evropských dohodách. Tady chci říci několik věcí. Za prvé, je to otázka, zda je to zapotřebí, když dojednáváme eh, vyjedná, dohody se, ze státy, kde funguje právní stát. My říkáme ano, protože když investor jde do státu třetího strany, tak musí mít jistotu, že bude mít možnost těžit z ochrany, kterou jsme jsme dojednali v dohodách na evropské úrovni. Pokud tam nebudou i urovnávání sporů mezi investory a stránkem státy, pak to možná neumožní vnitrostátní soudy, protože mnohé země s nimiž dojednáváme mezinárodní domy, tam na ně by se to přímo neuplatňovalo. Ty soudy by to nezohlednily. Takže jestliže máme pocit, že je třeba zajistit vyšší úroveň ochrany pro naše investory, pak je třeba také zajistit, že se to bude dát prosadit prosadit v arbitráži, protože jinak by ta ochrana nebyla až tak cená, pokud by se nedala prosadit. Proto to chceme mít i e, v dohodách s těmi zeměmi, kde je tedy právní stát, aby se zajistilo, že se to opravdu bude všechno uplatňovat. Pak je otázka tady transparentnosti ohledně urovnání sporu e, mezi investorem a státem řízeným mezinárodními dohodami. My to bereme velice vážně a budeme se snažit to zlepšit v dohodách, do, do, dojednávaných na úrovni Evropské unie. Pak je tady otázka, jak zacházet s evropskými a zahraničními investory. A to není přímo spojené možná s urovnáváním sporu, ale spíše s tím, jaký typ ochrany nabízíme. V těchto dohodách jedná eh, se nám zase o, eh, o takové ustanovení, která by byla dobře vyvážená. Velice dobře si uvědomujeme také, že Evropská unie se musí být schopná obhajovat, musí tam být, musí to, a když my dojednáváme tyto dohody, tak samozřejmě toto je důležitá věc, ale přímo se to třeba netýká statutu eh, investorů v souvislosti s urovnáváním sporům, ale s tím, s tím co do, do vyjednáváme, jak je to ve vztahu k našim vlastnímu legislativnímu vnitřnímu rámci. Není úplně neběžné, že investoři tady nebo jinde napadnou nějakou zákonnou úpravu různými cestami, například může to být arbitráž, a může ale to být také e, napadeno u e, vnitrostátního soudu a Evropský e, soudní dvůr funguje tak, jak to je stanoveno smlouvou. A čili tato legislativa to nemůže napadnout. Ale to už je zase o něčem jiném. A jiné e, věci mohou být e, tam e, přednášeny, vznášeny před tímto soudem. A prostě tady se počítá s takovým e, prováděním e, těch ustanovení dohod, které by pomohly investorům v budoucnosti při smlouvách, které se budou dojednávat. Já doufám, že jsem na všechno zareagovala a ochotně se vrátím k čemukoliv z toho, o čem se tady mluvila. I think you have. Let's, uh... Děkuji mnohokrát. Myslím si, že tady můžeme uzavřít první výměnu názorů. A teď dáme slovo tady panu zpravodaji Pavlu Zalevskému. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, kolegyně a kolegové. Také bych chtěl poděkovat zástupkyni komise za vysvětlení. Myslím si, že v podstatě jdeme stejným směrem, to znamená, je zde určitá míra jednotnosti mezi námi v tom, jak nahlížíme na tuto problematiku. Také bych chtěl ještě odkázat na něco, co říkala paní Keller, a sice, že musíme najít takový vzorec, který nám umožní hovořit o těchto podstatných tématech, která se týkají například investic, ochrany investic, kterou poskytujeme zahraničním investorům, investorům ze třetích zemí. A myslím si, že ta diskuze je potřebná pro nás, pro všechny. Myslím si, že by nám to také vyjasnilo záměry komise pro budoucí kapitoly, které se budou týkat investic v těch dohodách o obchodu. Já chápu, že to není úplně přesně předmět tohoto předpisu, ale ono se to s tím eh, přímo tady, přímo to s tím souvisí, takže eh, pane předsedo, já bych velice uvítal, kdybyste si uměl představit, že takovou tu diskuzi budeme ve vhodnou dobu vést. Já vypracuji návrhy můj návrh zprávy. Ehm, myslím si, že to bude příští týden. A ještě než ho odprezentuji oficiálně, tak jej také s přístupním stínovým zpravodajům, tak všich mohl od vás dostat eh, zpětnou vazbu. A aby ta spolupráce byla nadále tak dobrá, jako byla na začátku. Děkuji mnohokrát. Děkuji, to je dobrý nápad že tedy chcete rozdat první verzi návrhu zprávy novým zpravodajům. My o tom budeme jednat na dalším běžném řádném zasedání výboru v únoru. Děkuji panu zpravodaji a můžeme přejít k bodu číslo 17 a to je stanovisko, které se týká, eh, je to tedy stanovisko pro výbor ITRE. To je příslušný výbor. Je to tady k jejich zprávě o obnovitelných zdrojích energie. Hovoří se tam o sdělení komise, je to teda reakce na sdělení komise, které má název eh, Obnovitelná energie, hlavní hráč na evropském trhu s energií. A teď budeme tedy projednávat návrh stanoviska, máte ho všichni k dispozici ve svých složkách. A zpravodajem je Janik Žado a tomu už teď dávám slovo, aby nám mohl svoje eh, stanovisko, svoji zprávu eh, představit. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Již jste zmínil souvislosti tohoto návrhu stanoviska a já bych chtěl pouze připomenout, že Evropská unie zcela jednoznačně po celá léta byla vedoucí silou v klimatické politice, v ambicích eh, užívat obnovitelné zdroje a také v oblasti výzkumu, průmyslu a patentů. Toto z Evropy učinilo vůči sílu ve využívání obnovitelných zdrojů. Tato situace se vyvíjí dále eh, obnovitelné energie jsou sektorem silných investic v globálním hospodářství a některé země eh, v tomto smyslu také vedou určitou komerční válku eh, ve smyslu státní podpory eh, pro průmysl obnovitelných energií, například v Čítě, Číně. Zde mohu eh, se zmínit o fotovoltaice nebo větrných elektrárnách a očekáváme, že Evropa se tedy pohne také v této záležitosti a řekne, Zda z čínské strany eh, dochází k dumpingu a zda je nezbytné provést eh, určité obchodní úpravy měli bychom eh, zůstat nároční v oblasti klimatických, ale také v oblasti průmyslových kapacit, což znamená přesně to, co je uvedeno v mém stanovisku. E, již jsem se zmínil o Číně. Zde by bylo nutné také, aby Evropa e, získala e, komerční nástroje na obranu proti nekalým konkurenčním praktikám. Již jsme hovořili o veřejných zakázkách. A zde eh, také vidíme určité lokální rozměry obnovitelných eh, energií. Když se podíváme na příslušnou směrnici, eh, tak vidíme, že pro posílení lokální ekonomiky, posílení dodávek máme cíl vytvářet nové pracovní příležitosti v, té, v tom zeleném sektoru tak, aby byly pokryty jak požadavky průmyslové, tak i sociální a ekologické. Já se domnívám, že potenciálně bychom měli veřejné zakázky využít i eh, s ohledem na tyto cíle. Důležitým bodem je také otázka biopaliv na mezinárodní úrovni. Chtěli bychom komisi připomenout, že má povinnost a že se zavázala k tomu, že vše bude propojeno. Když měníme eh, určitou oblast výroby eh, paliv, tak dochází také k nepřímým výměnám a dopadům na klimatické změny eh, ve velké vzdálenosti, třeba v Indonésii. Důležitým prvkem je také dovoz eh, naftových výrobků. Eh, tyto představují objem více jak hundred miliard ročně. A zde bychom měli zabránit tomu, aby eh, tento eh, sektor dovozu byl spíše redukován. Eh, také Toto vidíme ve spojení právě se státními podporami a ve snaze snížit využívání fosilních paliv. Eh, ještě poslední věc, eh, o které bych se chtěla zmínit, eh, se týká toho, že obnovitelné energie bychom také měli zohlednit v jednáních s jižními zeměmi ohledně volného obchodu. Víme, že Evropa může získat mnohé a e, jižní oblast Středozemního moře e, rovněž z tohoto posílení obnovitelných energií. Rád si vyslechnu vaše komentáře. Okay. Uh, let's listen to the... Děkuji, vyslechneme si teď ostatní politické skupiny. Začneme EPP. Kristofr Filner, Daniel Kaspary. Daniel Kaspary, tak teď jsem to vyřešil jako to smírčí soudce. Um, Vážení kolegové, já jsem tady takovým zástupcem našeho stínového zpravodaje. Já bych chtěl tady přečíst jeho poznámky, ale dovolte mi nejdřív jednu osobní. Když hovoříte, Janiku, o eh, ropných výrobcích, tak si jistě uvědomíte, že některé výrobky eh, tady jsou dosti spochybnitelné jejich ekologičnost. Takže ITRE zdůrazňuje význam těchto energií na vnitřním trhu s energiemi v EU a současně jejich výzvy z perspektivy eh, mezinárodního eh, obchodu tady v podstatě sdílím všechno, co eh, říká zpravodaj ve svém návrhu, ale chtěl bych něco vysvětlit. Není pochyb o tom, že bychom měli podpořit Evropské společenství v tom, aby nadále mělo ambiciozní program, pokud jde o přístup k obnovitelným zdrojům energie, ale musíme vždycky pamatovat na to, že tyto mechanismy musí být pozměnitelné a dostupné. ECTS, eh, e ano, to je pozměňovací návrh, to bychom vždycky měli udělat, ale v, eh, tedy v spolupráci se, se firmami, které, eh, které se to týká. V odstavci 3 také souhlasím, ale myslím si, že bychom měli zdůraznit, že takovéto pobídky pro uživatele místních zdrojů by měly být vždycky tady ekonomicky udržitelné a možné. Pokud jde o veřejné zakázky, tak tady si myslím, že by měly hrát důležitou roli, ale jenom v nezbytných případech. Pokud jde o udržitelnost odstavec 4, tak tady bych chtěl zúraznit, že nejenom obchod má důležitou roli v tom, aby udržitelné energie byly udržitelné, ale je důležité, aby byly také dostupné. Myslím si, že je také e, důležité zmínit, že Evropská unie by nadále měla Eh, zachovat svůj závazek pro eh, situaci po podkyotském, po kyotském protokolu. Myslím si, že by bylo důležité u této zprávy zdůraznit to, že až budeme vypracovávat legislativu na úrovni EU, která se bude týkat eh, emisí CO2 a tak dále, tak bychom vždycky měli vzít v úvahu možné negativní dopady která by, která by mohla taková legislativa mít na naše odvětví, abychom se vyhnuli toho, že firmy budou utíkat do třetích zemí, tak jako mu tomu bylo v minulosti. Děkuji. Děkuji pro informaci. Spravodajkou eh, EPP je paní Maria Karea a pan Christian Fjellner. Já jsem nechtěl vystoupit za skupinu, protože to by mě trošku asi omezovalo, nejsem si tím úplně jistý, proto jsem nechtěl vystoupit jako první. Já bych ze všeho nejdříve chtěl poděkovat panu zpravodaj za jeho práci a potom ho troš- chci trošku skritizovat. Nejdřív začnu tím hezkým tady a potom se dostanu k tomu negativnímu. Takže když si přečtete bod číslo dva, tak já tady dostávám uh, dojem, že Evropská komise by měla začít být jaksi tvrdá a začít používat nějaká opatření pro to, aby nám pomohla s obnovitelnými zdroji energie. A jediná věc, která podle mě tam chybí, je ta, že toto je jedna z oblastí, kde eh, skutečně Evropská komise už hodně využívá nástroje na ochranu obchodní politiky. Protože třeba si vzpomeňte na ty velké, eh, velké eh, větrné elektrárny, kdy používáme antidumpingová cla. Biopaliva, to také máme už teďka. Líh, polovina Jižní Ameriky. To, to také děláme, tady také se chráníme. A já myslím, že vy jste asi tady chtěl říci, že, bych to měli, že bychom to měli dělat i v případě solárních panelů. Jestli to správně chápu, ale buďme k sobě upřímní. Uvědomme si, že pokud chceme mít více obchodu a pokud chceme usnadňovat obchod s obnovitelnými zdroji energie, tak vzhledem k tomu, že téměř chirurgickou přesností eh, zacilujeme tyto obnovitelné energie, eh, tak na druhé straně dá se že ano, máme tady dotace, ale myslím, že tady je třeba si uvědomit, že kolik, eh, kolik třeba naléváme dotací do těžby ropy. Ale mohu vás ujistit, že nemáme žádná opatření proti dumpingu a tak dále, nemáme žádná cla. Eh, žádná, slá, žádná takováto ochrana opatření, která by se přitom měla týkat těch opravdu nejzávažnějších negativních dopadů. Takže já si myslím, že eh, by možná bylo dobré začít hovořit o antidumpingových opatřeních na eh, solární články, ale ano, je, máme na to běžný postup, řádný postup a musíme na to počkat, až se to všechno dá do pohybu. Eh, ale chtěl bych říci, že už máme celou řadu nástrojů na ochranu eh, obchodních zájmů, pokud do obnovitelné energie. Teď bod číslo čtyři, ten se týká také kritérií pro udržitelnost a odlesňování a tak dále. Já tady skutečně, mně se líbí celá řada těchto bodů, ale také mám trošku pocit, že my přijímáme celou řadu opatření v této oblasti a nikdy to jak se nestačí. Myslím, že loni nebo před dvěma roky jsme eh, přijali legislativu pro nelegální těžbu dřeva, kde tady tam jasně říkáme, že nemáme dovážet dřevo, které se těží nelegálně. A ano, to teď tady máme za sebou. A teď si říkáme, že je třeba, abychom jaksi dřevařství zařadili do jakékoliv eh, dohody, která se týká obchodu. Takže ono to nikdy jaksi nekončí tato naše snaha. Já se také vzpomínám na jednání se zástupcem z Indonésie, kde jsme hovořili o obrovských problémech, eh, které máme s nepřímými dopady na využívání půdy. A ono je to trošku ošidná záležitost. A to proto, že oni si svým způsobem myslí, že mají právo měnit způsob, jakým využívají svoji půdu ano, pokud tady zelení chtěli, chtějí jim nakazovat, jak to mají dělat, tak dobře, já nemám s tím problém, ale je to trošičku jaksi problematické. Myslím si, že bychom také měli být obecně eh, být opatrnější, když hovoříme o kritériích udržitelnosti, protože opět jsme u toho. Nemůžeme to prosazovat až příliš, co tím myslí? Možná bychom se měli zaměřit více na kritéria udržitelnosti, pokud jde o ropu. To znamená, jak znovu říkám, u těch nejnegativnějších dopadů, protože tady posilujeme ta kritéria udržitelnosti tak moc a všude je jaksi vnucujeme, a to Eh, u věcí, které nejsou, nemají až tak negativní dopady a pořád neděláme nic, pokud jde o udržitelnost u těch odvětví, to znamená ropy a zemního plynu, které jsou nejnebezpečnější. Takže tady skutečně si myslím, že jak si to tak přeháníme, až to tím úplně uh, zabijeme, toto téma. A jedna věc, která mi tady ještě dále chybí a je důležitá, to je něco o uh, dohodě tady o IKT. Ano, to byla výborná eh, dohoda, protože tam jsme snížili cla na technologie, ale eh, dohoda o obchodu, pokud jde o eh, ekologické technologie, kde je? Pokud tady hovoříme o obchodu, který má mít nějaké pozitivní dopady na ekologii, tak já myslím, že by bylo lepší udělat něco takového, protože já skutečně moc nechápu, jak vlastně by tento text měl usnadnit obchod s obnovitelnými energiemi. A to, co by určitě pomohlo, podle mě, by byla eh, dohoda o ekologické technologie. Já vím, že komise nám celou řad, v celé řadě případů říkala, jak je to obtížné a tak dále, ale já vím, že eh, Ehm, naši partneři už to například dělají, že třeba mají seznam eh, ekologických technologií, u kterých nemůžou cla přesáhnout třeba 5%. Já myslím, že to by určitě přispělo eh, našemu životnímu prostředí a já asi předložím v tomto smyslu nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek. Eh, Janiku, je tomu tak, že na světovém trhu evropské výrobky jsou vedoucí, eh, tedy výrobky obnovitelných energií. Třeba větrná energie tam většina těchto zařízení se vyrábí pro vývoz a někteří vyvážejí až 70 své výroby. Máme tedy určitou vůči roli a to pomáhá také obnovitelným energiím v jiných regionech tohoto světa pomáhá to ochraně klimatu a nabízí to také pracovní příležitosti v Evropě. Touto cestou bychom měli jít i nadále a posílit ji. To by mělo být naše těžiště. Jak to udělat, abychom v těch obnovitelných energiích ještě posílili naše místo. A pak se podíváme zpátky na to, jak jsme se dostali k tomuto výsledku. Máme různé systémy podpor v Evropské unii, ale je to dáno také tím, že máme společný cíl a sice do roku 2020 chceme 20 konečných energií získat z obnovitelných zdrojů. Měli bychom se tedy podívat na to, jak ty podpůrné systémy vytvářet a jak budeme pokračovat po roce 2020. A to proto, že ty investice pro rok 2020 již jsou investice včerejška. Měli bychom stanovit náročné cíle pro následující dobu, eh, například do roku 2030 až 40 nebo 45 energií z obnovitelných zdrojů. Celá jistě by to posílilo naši konkurenceschopnost na světovém trhu. Také otázka podpory výzkumu by měla být více projednávána, protože máme globální konkurenty na solárním trhu, tam již máme určitý problém, protože tam žádné inovační skoky se nečiní. Je zde tedy hromadný výrobek, hromadná výroba a tam již nastupují problémy s konkurencí. Takže technologicky tady jsou určité potenciály také v oblasti větrné energie. Mezi deseti největšími výrobci eh, solárních energií je, jsou čtyři čínští výrobci. Tento technologický náskok Evropy bychom tedy měli eh, také zohlednit a začlenit do tohoto textu. Tak. Aha, omlouvám se, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nechtěl toto téma příliš eh, prodlužovat, ale poslední příspěvek mého předřečníka celá jasně ukazuje, že eh, ty přístupy, které Janik Žado předkládá ve svém návrhu, eh, naznačuje, že bychom to mohli možná ještě trošku eh, vést dál, ještě prohloubit. Jde o současné výzvy a možnosti obnovitelné energie na evropském trhu s energií. To znamená, že že bychom měli přemýšlet o tom, jak bychom my v tomto výboru mohli přispět k tomu, abychom obnovitelné energie a výrobu z obnovitelných zdrojů posílili na evropském trhu. A já si domnívám, že celá otázka solárních buněk je neúplná. Výzkumnou činnost jsme skutečně opomněli v souvislosti s mezinárodními podmínkami na jiných trzích, na základě jiných sociálních podmínek, výrobních okolností jsme ten náskok, který jsme dříve měli, již ztratili. Měli bychom tedy přemýšlet o tom, jak evropský trh s energiemi může být posílen v té globální konkurenceschopnosti. Pokud tedy bude docházet k hospodářské soutěži mezi výrobou energií na základě různých podmínek v EU, v Číně, v Brazílii a podobně, tak musíme se podívat také na synergické Eh, efekty na klimatické podmínky, na nezbytnost eh, provádět změny. Takže k bodu jedna i k bodu dva bych chtěl říci, Janiku, že bychom odpovědnost na naší úrovni dále prohlubovat naše schopnosti měli zlepšit tak eh, potom budou zlepšeny také podmínky pro mezinárodní obchod. Neměli bychom se dívat jenom na tu konkurenci, na ty výhody, ale spíš bychom měli přemýšlet o tom, jak posílením inovace na našem trhu mohly přispět k globálnímu vývoji. To jsou věci, které eh, již nejsou projednávány vůbec, je to drahé, eh, jsou zde ale přesto stále stejné výzvy. A mm, měli bychom tedy touto cestou se vydat a přemýšlet o tom. Takže výzkum, vývoj. To je pro mě důležité. Ale pak je zde také otázka víceletého finančního rámce připustíme to, aby určité aspekty eh, evropské politiky byly málo zohledňovány, to je také věc, kterou bychom zde mohli eh, doplnit. Kropě zde bych chtěl říci, že bychom také měli přemýšlet o tom, jak určité ropné produkty, eh, které se prodávají na evropském trhu, byly eh, vyrobeny. Je zde otázka výroby energií, frakování a podobně v jiných částech světa. Takže to je aspekt, který bychom tam měli ještě doplnit jsem velmi rád, ale že mohu s tebou spolupracovat na této zážitosti a naše politická skupina se jednoznačně zapojí. Mr. Ha- Pan House pro energii. Děkuji, pane předsedo, a velice děkuji za tuto prezentaci. Bylo velice užitečné poslechnout si názory, návrhy i komise. My za komise chceme zmínit tři věci rychle. Eh, Kapi- bod 2, kapitola pod 2. Myslím si, že by bylo užitečné, abychom řekli, že máme eh, aktivně jednat zkoumat, eh, kde se odehrává neférový, nekalý obchod. Jak už bylo řečeno, už se například eh, eh, dělá takovéto takový, takovéto jednání tam, kde se jedná o nesprávné postupy. Takže musíme mít jistotu, že ten obchod je opravdu férový a že se nekalým praktikám vyhneme. Druhá věc se týká bodu 3, kde eh, vítáte místní dimenzi pro rozvoj odnovitelných zdrojů. To je třeba zajisté zkoumat, ale musíme upozornit, že fungujeme na evropském trhu s energiemi a my i v tomto výboru uznáváme, že samozřejmě obchod je prospěšný i za rámec místních hranic, protože vždycky musíme zdůrazňovat, že chceme zdroje získávat co eh, nejefektivněji z hlediska nákladů. Pak je třeba zdůraznit věc, která se týká tam, kde chcete, aby komise zavedla také opatření spojeným s klimatickými změnami. Komise udělala svůj návrh a teď je na vás, abyste eh, se postarali o to, aby byla přijata potom už pozměněná směrnice. To je všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Eh, Děkuji všem kolegům a také komisi za poznámky. Jenom abych objasnil otázku Vajluk. Zde e, není na nás, abychom definovali e, to, jak se bude postupovat v Indonésii, ale když se e, počítá například uhlíková stopa, palmového oleje ve v jeho výrobě, tak musíme také eh, toto zahrnout eh, do eh, jednotlivých postupů. Takže když budeme tedy vyhodnocovat náklady na biopaliva například, tak bychom měli eh, také toto zohledňovat. Budu velmi rád, když eh, s kolegou Felnerem eh, vypracujeme pozměňovací návrh ohledně podpory ropných výrobků, ale domnívám se, že to nespadá pod pravidla GAP nebo VTO, prostě neexistují žádná mezinárodní pravidla eh, ohledně státní podpory v této souvislosti. Carbon leakage, ano, samozřejmě. I zde eh, bychom však měli se vyhnout eh, tomu renewable leakage. Zde však víme, že je silná kapacita eh, provádět eh, inovaci eh, a léza vyhnutí nekalých obchodních postupů. Samozřejmě zelené postupy jsou vhodné, ale vyjednávání v rámci VTO jsou zablokována v této záležitosti. Dále bych eh, také podpořil pozměňovací návrh ohledně onoho cíle eh, dosáhnout 45 obnovitelných energií do roku 2030. Dále ještě FLECT Vždycky, když se uzavírá dohoda FLECT, tak je to bilaterální zážitost, čili všechny země, které chtějí vstoupit do toho systému, eh, vedou jednání. My jsme o tom již hovořili velmi eh, často a budu velmi rád, když bychom mohli vaše komentáře v tomto smyslu eh, zapracovat. Co se týče lokálních eh, odpovědností, tady členské státy eh, eh, tento přístup podporují. Máme zde také zástupce stáleho zastoupení Francie. Ministr energie připravil zákon o fotovoltaické energie a to za komunitárních preferencí. Děkuji vám. Calendar, uh, consideration of... Děkuji. Teď eh, plánovaný 28. Eh, ledna eh, je termín pro podávání pozměňovacích návrhů v poledne. Přijetí ve výboru v únoru, to znamená na naší příští řádné schůzi. Teď máme poslední bod pro tato schůzi a je to dohoda mezi e- EU a Čínou je to jedna z mnoha dohod, které se týkají přistoupení Rumunska a Bulharska do Evropské unie. Musíme eh, kompenzovat některé státy za to, že se zhoršily jejich přístupové podmínky na trh Evropské unie nic tam s tím, co bylo předtím s, Bulharskou a Rumunsk, s Bulharskem a Rumunskem. Naším zpravodajem je pan Helmut Scholz a má slova. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za tuto možnost, abychom si vyměnili názory ohledně této záležitosti. Nejprve bych rád poděkoval za tento návrh Eh, co se týče dohody mezi EU a Čínou eh, ze strany komise a s tím, že eh, náš výbor by s tím měl vlastně souhlasit, dát souhlas s touto dohodou. Samozřejmě, že Čínská lidová republika má právo aby eh, jaksi bylo přihlédnuto k tomu, co se změnilo v souvislosti s přistoupením Bulharska a Rumunska. Článek 24.4 GAT zdůrazňuje, že účel celní unie anebo Um, oblasti volného obchodu má být eh, eh, pomoci obchodu a ne eh, dělat překážky pro obchod s jinými stejnými. Proto taková kompenzační dohoda může být dalším nástrojem, který může být k tomu připojen v rámci VTO. Obecně bych rád zdůraznil, že rozšíření Evropské unie pozitivně eh, přispělo, eh, je pozitivní pro všechny členy VTO eh, protože vlastně tam byly předtím vyšší tarify u těch přistupujících zemí, než jak je to při zemí, které tam jsou a pak zase naopak eh, bude eh, Evropská unie kompenzovat ten rozdíl a členové eh, VTO v žádném případě na tom ne, ra, nestratí. Také návrh vyzývá radu, aby přijala rozhodnutí o kompenzaci a mělo by to být, eh, eh, eh, vychází to z nařízení z roku 2007 a je tady také, došlo také k výměně dopisů a to bylo Eh, nejprve eh, v roce, do prosince 2012. Zase je to kompenzatorní dohoda, která se týká hlavně hub, čokolády, cukrovinek, sušenek a to by platilo pro celou toto eh, teritorium. Já bych se chtěla zeptat, proč zvolili zrovna tato zboží. Možná bych nám vysvětlit, proč tam je zrovna česnek a houby. Ale myslím si, že komise má právo eh, si tedy zvolit, tak jedná se tady o tento nástroj kompenzace za čínské produkty, o které tady jdou, přičemž tyto eh, kvóty potom jsou, na ty se to zaměřuje, když se to má eh, kompenzovat. A asi Čínská lidová republika a Evropská unie se pravděpodobně budou vzájemně informovat, až bude dohodnut, eh, dokončená interní procedura, aby to mohlo vstoupit v splatnost. A 14 dní poté, kdy dohoda nebo kdy dojde, pro, eh, eh, eh, vstoupne platnost, tak pak to vstoupí platnost. A my doufáme, že státy také patřičně dokončí své postupy bez jakýchkoliv průtahů, aby bylo možné, aby všichni těžili zase z přístupu k trhu. A já bych chtěl poděkovat také stínovým zpravodajům a e, chci doufat, že to bude možné rychle a bez problému uzavřít a že se všichni dobereme rychlého porozumění v této věci. Děkuji. Máme tady e, zpravodaje z EPP, stínového. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já si myslím, že Jde spíše o technické téma, technickou, technickou otázku v souvislosti s pravidly VTO. Já si myslím, že EPP nemá vůbec žádný problém v tom, aby podpořilo eh, takovéto opatření. Děkuji, Janek Žado. I fully trust. Já zcela důvěřuji panu zpravodaji. Komise? Pan Verle? Eh, generální ředitelství, ředitelství pro zemědělství. Máte slovo, prosím. Eh, mnohokrát děkuji, pane předsedo, já budu velice rád něco vysvětlím. Samozřejmě většina z těch klíčových otázek už tady byla prezentována ze strany pana zpravodaje, takže možná bych jenom vzpomenul stručně eh, několik obecných poznámek, pokud jde o článek 24c v GAT. A potom vám poskytnu takový obecný přehled toho, co jde. Eh, jak správně řekl pan Schulz, tak cíl článek 24.6, eh, že tady chceme se prostě dohodnout o vzájemně vyhovujících kompenzačních změnách eh, vzhledem k rozšíření celní unie. Takže tady skutečně je jasné, že nejde o nové koncese. Skutečně jde pouze o to, aby jaksi členové VTO eh, přijali ty, význam, ty tady smysluplné ztráty, vzhledem tomu, že některé nové členské státy tady vstupují do celní unie podle souladu s pravidly GATT. Po roce 2007, kde přibyli dva noví členové, ten takzvaný článek 24 6, tedy ty dohody podle tohoto článku byly už eh, byly už uzavřeny a jsou už v platnosti s Kubou, Brazílií, Austrálií a Novým Zélandem a loni v prosinci eh, váš výbor, pane předsedo, souhlasil i s tím, že bychom měli takovou dohodu uzavřít s USA, takže Čína nám ještě vlastně chybí, to je jediná dohoda, která ještě nebyla eh, uzavřena a rozhodně tady samozřejmě budeme rádi, když vás výbor k tomu sdělí souhlas. Tento kompenzační balíček se týká těch jediných produktů, které byly identifikovány jakožto ty, u kterých cla jsou v tuto chvíli vyšší, než byla v minulosti. To je tedy jediný produkt, eh, ohledně kterého musíme tedy s Čínou eh, vyjednávat. Je to tedy česnek, to je jedna věc to je takové mate, takový matematický výpočet, tam jde o rozdílu mezi cly a objemu eh, obchodu před vstupem. A jak jste viděli v té dohodě, tak Evropská unie zvýší o 12 375 tun eh, kvótu na česnek. Je to tedy specificky přiděleno Číně. Teď je tam tady 33 700 tun a je to tady 9,6%, je to clo. Pokud jde o houby, tak 800 tun tam přidáme, to znamená o toto zvýši, zvýšíme k té současné kvótě, protože a 23% je tam tady clo a valorem. A abych to řekl jasně, eh, kromě této kompenzace ta dohoda také hovoří o konsolidaci bulharsk, bulharských TRQ. To dříve existovalo v té listině pro Bulharsko. To jsou tedy ty kvóty, které tam byly už dříve. A tato zpráva je v podstatě jenom právním způsobem, právním prostředkem k tomu, jak to sladit. Takže teď jsme, eh, tam máme tu smlouvu, eh, tu kvotu na 2000 eh, a něco tun čokolády, podobné je to u cukrářských výrobků a e, také je tam kvóta na sušenky, ale to je jenom konsolidace už těch předchozích e, TRQ, které existovaly v rámci GATU pro Bulharsko. Samozřejmě tyto TRQ, tyto kvóty jsou k dispozici pro všechny dovozy, pro všechny členy e, členské státy EU a pokud jde o konsolidaci, tak ta uh, um, tak to odpovídá, v podstatě ty sazby odpovídají stavu před vstupem. Já doufám, že jsem tím tady vyjasnil ty zbývající eh, otázky, ale samozřejmě, samozřejmě rád odpovím na jakékoliv další dotazy. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji za velice pozitivní připomínky, které dnes zazněly. Nějaké další připomínky, Helmute? Máte slovo? Ne, nemáte nic? Dobře, děkuji vám tady mnohokrát. Pokud je o časový rozvrh k tomuto tématu, tak eh, tuto zprávu budeme rozbírat na dalším zasedání v únoru. A tímto naše dnešní zasedání končí. Děkuji mnohokrát. Nic pod bod různé nemáme a další zasedání se uskuteční 20. a 21. února. Začneme v 9 hodin 20. února. Děkuji mnohokrát za spolupráci a připomínky.